Dear colleague, please sit down. We have to... Vážení kolegové, prosím, posaďte se, abychom mohli zahájit dnešní práci. Nemáme příliš mnoho času a budeme projednávat opravdu velice důležité téma. Dnes nebudeme moci probrat ta energetická témata, aniž bychom brali v potaz i politické události, ke kterým dochází v regionu. To znamená události, které mají dopad i na mezinárodní energetickou situaci. Jak všichni víme, došlo k podstatným eh, změnám v regionu a následkem eh, těchto skutku jsou opravdu podstatné dopady na naše každodenní životy a na naše hospodářství. V neposlední řadě to byla situace v Japonsku, kde, jak všichni víte, před několika měsíci došlo k jaderné katastrofě. Samozřejmě, že to byla reakce i různých eh, členských států, konkrétně například Německo, ale i v Itálii se hovoří o určité reflexi nad udržitelností jaderné energetické politiky. Musíme se tedy zamyslet nad tím, jaká bude budoucnost Evropské unie, co se týče energetických dodávek. Všechno toto je tedy eh, výsostně propojené s událostmi na jiných místech ve světě. Někdo si může myslet, že vůči eh, těmto situacím dodávky zemního plynu, jakožto eh, energetického zdroje, musí být eh, znovu přepracovány. V těchto měsících zažíváme s velkým zájmem věnujeme pozornost těm demokratickým přerodům, ke kterým dochází eh, v regionu. Víme, že něco takového ostatně již započalo někdy v roce 2001 a tyto tendence se rozšiřovaly po, celém sever, po celé severní Africe a po Blízkém východu. Je to tedy vývoj, který nás nutí, abychom se zamysleli nad otázkou zabezpečení energetických dodávek do Evropy. A měli bychom tedy znovu promyslet tu otázku i různorodosti e, zajištění energetických e, dodávek. Společně s panem předsedou výboru ITRE jsme se rozhodli dnes setkat s experty ze eh, světa mm, toho do, odvětví dodávek, energetických dodávek. Sloučili jsme tedy oba naše výbory, protože oba tyto výbory se velice intenzivně v posledních letech této tematice věnovaly. A je tedy důležité, abychom v této práci pokračovali, abychom ji prohloubili a vzali v potaz i obchodní vztahy, které existují mezi našimi zeměmi a těmi zeměmi, které vlastně poskytují eh, energii z jižního břehu Středomoří. Eni je eh, šestou největší světovou společností na světě a eh, na úrovni evropské stojí na prvním místě. Někdy od 50. let minulého století Mm, rozvíjí obchodní vztahy s Severní Afrikou, s Blízkým východem, zeměmi jako Egypt, Tunisko, Lidie, Maroko, Jemen, Katar, Irák a mnoho dalších zemí. S těmi všemi má obchodní vztahy. Pan Skarony eh, nám představí stručně eh, hledisko eh, právě za tento podnik a následně tedy by měla ještě proběhnout i debata. Já osobně bych rád věděl, jak eh, tento tak významný podnik, tedy podnik Eni, který je opravdu lídrem v dodávkách ze severní Afriky, jak zažívá tuto komplikovanou stávající situaci a jakou cestu vidí jako možné východisko z krize. Uh, a jak my všichni můžeme tedy přispět k tomuto pozitivnímu východisku z krize. A já mu tedy nyní předám slovo, já nyní předám slovo ještě kolegovi Royalovi. Děkuji vám za pozornost. A kolega Albertini. Pane kolego Arbentini, pan, dámy a pánové, vážený pane Skarony, všechny vás vítám v Evropském parlamentu. Měl bych první poznámku nejdříve eh, na eh, tlumočníky a sice Nevíme, co eh, se stalo, ale německé tlumočení nefungovalo, takže prosím, aby to někdo prověřil. Já bych velmi rád všechny srdečně přivítal. Kolega Albertiny již upozornil na to, že jsme se rozhodli eh, k tomu, že eh, nyní eh, projednávání těchto témat nebudeme organizovat v každém výboru zvlášť, ale že se setkáme a že oba výbory se budou zabývat těmito otázkami. Je to jedna z významných otázek v oblasti energetické, ale také v oblasti zahraniční politiky, takže je dobré, když se spojíme a když oba výbory společně eh, pozvou eh, zajímavé experty. A právě proto proto se nám jistě také podařilo získat eh, partnery této prezentace na vysoké úrovni. Jsem velmi rád, že můžeme začít panem Skarony, eh, který je z Eny. Eh, pan Skarony má za sebou dlouhou kariéru a má velmi důležité funkce v oblasti energetické průmyslu je pro nás velmi zajímavým partnerem. Mám takový dojem, že během těchto eh, týdnů a měsíců je velmi důležité to, abychom zahraničně politicky, ale také vnitřně politicky tyto otázky neprojednávali a nerozhodovali pouze v daném okamžiku. Je nutné v klidu vyslechnout odborníky, podívat se na fakta eh, v této oblasti, teprve potom rozhodnout. Já mám takovou obavu, že v mnohých politických oblastech eh, a také v oblasti energetické jsme velmi často ohroženi tím, že se rozhoduje v daném okamžiku, že si prostě nevezmeme dost času na to, abychom vyslechli odborníky je výborné, že je zde mnoho kolegů z našich výborů, ale na druhé straně je také škoda, že nepřišlo více našich eh, poslanců. Tolik krátký úvod, jestli nechcete naslouchat tomu, co já chci říkat, spíše jistě rádi využijte příležitosti naslouchnat odborníkům a proto dávám slovo panu Paolo Scaronimu. Vítám vás v Evropském parlamentu a jsem velmi rád, že jste našel čas, abyste se s námi setkal. Vítám vás, prosím. Buongiorno a tutti. Ringrazio il Presidente della Commissione Affari Esteri ed il Presidente della Commissione ITRE. Dobrý den vám všem. Já bych chtěl poděkovat panu předsedům výboru pro zahraniční záležitosti a výboru pro průmysl a výzkum za to, že mne pozvali na dnešní zasedání, které je velice užitečné, zejména když si vezmeme v potaz tuto uh, tak nejistou situaci, kterou zažíváme. Já bych vám nyní chtěl povědět o tom, jak náš podnik eh, ENI uh, právě řeší tuto situaci. Uh, Nás najdete v Egyptě, v Líbii, v Alžírsku a také v Tunisku. To znamená, že naše zastoupení v severní Africe je velice podstatné. Také bych rád vysvětlil dopady této krize a také to, co můžeme učinit, abychom navýšili zabezpečení dodávek plynu z Afriky do Evropy. Na severu Afriky máme několik eh, situací potenciálního ne, potenciálních nejistot, které se, si vyžadují naši pozornost. Země v této oblasti hrají naprosto zásadní roli v těch energetických dodávkách, zejména co se týče těch nejbližších zemí, které eh, se nacházejí na březích eh, severní, na, na březích Středomoří. Z Alžírska a z Egyptu pochází 90 severní severoafrického zemního plynu, tak jejich dodávky mají přímé následky na celkové dodávky do Evropy. Také to, co se odehrává v Tunisku, je podstatné, protože přes Tunisko probíhá um, plynovod TTPC, který vede do Itálie. A je to vlastně jedna třetina veškerého importovaného plynu. 14. ledna došlo k podstatným změnám, prezident opustil eh, zemi a následně došlo ke snížení dodávek o 40%, nicméně situace se následně eh, poměrně vylepšila, nicméně i nadále situace je znepokojící. Ono se to eh, týká toho, co, jak to bude dál, pokud v Tunisku i nadále bude nestabilita. V Egyptě tam nedošlo k žádnému podstatnému incidentu. Tím eh, kanálem, Suezkým kanálem probíhá asi 10 veškerého eh, plynu. Nicméně v únoru eh, jsme tu měli explozi v jedné v jednom podniku, který je vlastně takovým určitým centrem v Egyptě. Trvalo to pět týdnů, než se nám podařilo ty škody opravit. Na konci dubna došlo k další explozi eh, na dalším propojovacím místě a kromě toho máme nyní soudní problémy, protože celá řada lidí se odvolává k soudům, eh, k egyptským soudům a spochybňují Mubarak, pana Mubaraka a jeho rodinu a e, protestují proti tomu, že plyn byl prodán Izraeli za cenu, kterou považují za nízkou. Nicméně já jsem přesvědčený o tom, že Egypt, Tunisko a Alžírsko e, Eh, Alžír jsou na spolehlivé cestě směrem k demokracii. Eh, proto ta situace v těchto zemích mi nečiní takové problémy jako situace v Libii v minulých čtyřech měsících. Předpovědi, eh, které hovoří o tom, kolik času bude zabere stabilizace v těchto zemích, nejsou příliš optimistické. Libie je naším hlavním dodavatelem. Já tady eh, nevidím žádné velké problémy, protože my jsme schopni nahradit libijskou ropu jak co do eh, kvality, tak eh, co do kvantity. OPEC se snaží zaručit, aby kvalita libijské ropy byla eh, zajištěna a nahrazena bez velkých problémů. Nicméně situace je mnohem složitější, pokud se podíváme na plyn. My jsme museli během února zastavit dodávky určitými mm, linkami a eh, došlo k zastavení mnoha milionů kubických eh, metrů plynu tím byla ohrožena především Itálie, která je velkým dodavatelem touto cestou prostřednictvím eh, potrubí Green Stream. tento plyn, který nebyl dodán, byl nahrazován nejrůznějším způsobem, prostřednictvím různých infrastruktur. Eh, snažili jsme se využít různých dlouhodobých smluv. A Snažili jsme se tedy eh, vyhnout problémům. Díky investičním programům eh, se Itálie snažila diverzifikovat svoje dodávky a vyhnout se tak eh, takovýmto rizikům. To jsou velmi důležité faktory pro bezpečnost dodávek plynu. V minulých deseti letech eh, dodávky plynu eh, vzrostly o 50 miliard kubických metrů za rok, což je více než polovina eh, celkových dodávek plynu. Itálie má přístup k potrubím v Alžírsku, Rusku a v Norsku a také působí na trhu s skapalněným zemním plynem. Itálie tedy tu situaci, kterou označujeme jako N-1, zvládá poměrně dobře. Došlo k přerušení pouze jednoho eh, potrubí. potrubí. Nicméně situace N-2 by byla mnohem horší. Jakékoliv porušení dalších dodávek by ohrozilo fungování celého systému a právě proto i nadále monitorujeme situaci v Alžírsku a v Tunisku velmi bedlivě, velmi pečlivě a doufáme, že neschody mezi Ruskem a Ukrajinou nebudou pokračovat, že se znova neobjeví a nespůsobí problémy. Scénář, eh, který máme nyní před sebou, ohrozil Eh, hlavně italský trh, ale mohl by mít dopad i na zbytek evropských trhů, na zbytek evropských zemí. A proto musíme diskutovat na evropské úrovni o tom, co můžeme učinit pro to, abychom zlepšili bezpečnost dodávek plynu. Takzvaný italský scénář ukázal, jak důležité jsou dva základní body pro naši bezpečnost dodávek. Jednak dlouhodobé smlouvy a za druhé infrastruktury, které máme k dispozici. Pojďme se podívat nejprve na první věc, na ty dlouhodobé kontrakty, kterým říkáme take or pay. E, již e, mnoho bylo řečeno o tom, že e, tyto smlouvy dobíhají od roku 2008 spotřeba plynu v Evropě rostla každým rokem a ceny plynu, e, které byly dány dlouhodobými e, smlouvami, e, byly pevně navázány na ceny ropy. Zároveň tomu bylo tak, že na druhé straně Atlantského oceánu ve Spojených státech se tedy realizovala transformace trhu s plynem. Abychom mohli snížit abychom tady mohli zvládnout eh, snížení dodávek mezi lety 2000 a 2008 eh, jsme se snažili tomuto problému věnovat. Eh, od roku 2008 se změnilo mnoho věcí. Ve Spojených státech se trh velmi změnil a Spojené státy jsou schopny pokrýt 50 své spotřeby z vnitřních zdrojů. V tuto chvíli je to tak, že se otevřely nové závody, které dodávají plyn na americký trh. A kromě toho jsou tu takové země jako Angola eh, nebo eh, Alžír, kde se také vytvářejí plány na znovu splinování. Nicméně ještě je to břidlicový plyn, který se také dostává na trh. Byť by evropská eh, poptávka v roce 2009 poklesla o 6 v důsledku ekonomické krize, mohli bychom ty problémy řešit. Vedlo to ke snížení poptávky o 30 miliard kubických metrů, což Eh, odpovídá spotřebě eh, Rakouska, České republiky a Polska dohromady. To znamená, že snížená poptávka po plynu v důsledku ekonomické krize a nadbytek eh, na trzích způsobily to, že trhy, že ceny takzvaného spotového plynu klesly. A byla, bylo tu eh, kromě toho mnoho plynu, který byl dodáván na základě dlouhodobých smluv. Eh, v roce 2010 byl Brent na 90 dolarech za, baler, za barel a plyn byl prodáván za 25 dolarů, to znamená zhruba za čtvrtinu. Je tedy nutné, že musíme vytvořit komplexní přístup, tak abychom mohli eh, znovu vyjednávat o e, smlouvách, o dodávkách plynu. Musíme co možná nejvíce využít e, výhod dlouhodobých smluv. Já hovořím o stejných smlouvách, které nám v tuto chvíli, které nám v tuto chvíli umožňují překonat e, krizi způsobenou situací v Libii. Nicméně situace se neustále mění. V Evropě v roce 2011 krizi pomalu překonáváme a zjišťujeme, že to má pozitivní dopad na poptávku po plynu. Na světové úrovni v globálním měřítku je to stále více zemí, e, kteří, které e, zvyšují poptávku po plynu. A dokonce se objevily prognózy, že Čína eh, do roku 2035 se rozroste v jeden z nejdůležitějších trhů eh, s plynem a že bude za rok eh, potřebovat 90 miliard kubických metrů. Nesmíme ani zapomínat na to, k čemu došlo ve Fukushimě. Bylo uzavřeno mnoho jaderných elektráren a proto je potřeba nahradit energii, která tím odpadla. Japonsko má 24 eh, stanic na opětovné eh, splinování. Pokud budeme mít méně jaderné energie, potřebujeme více plynu. A to především s ohledem na to, že jsme si tedy stanovili určité cíle, a to také v oblasti snížení emisí CO2. Je tu mnoho eh, informací, mnoho prognóz a zpráv, které jsou pro plyn pozitivní. Tou hlavní dobrou zprávou je břidlicový plyn. Samozřejmě, že je s tím spojená celá řada problémů. Mm, jsou to problémy hlavně ekologické povahy, které souvisí eh, se zpracováváním břidlicového plynu. Je jasné, že situace je velmi nepřehledná a že také nelze předvídat, jak se vyvine. Nicméně jedna věc je jasná. V roce 2008 se prodávalo mnoho plynu za dobrou cenu. A nevím, jestli tomu tak bude i do budoucna. Evropa musí zajistit, aby tu, aby tu bylo dost, dostatečné množství nástrojů, které zaručí bezpečnost dodávek plynu. Už jsem hovořil o tom, že potřebujeme především dlouhodobé smlouvy, které zajistí evropské země do, na mnoho let dopředu. Tyto smlouvy si musíme zajistit eh, tak, abychom měli výhodu ve srovnání s jinými světovými zeměmi, které eh, stále volají po plynu. Pokud se podíváte například na Gazprom, tak zjistíte, že eh, Gazprom jedná se zeměmi, jako je Čína nebo Indie, o dodávkách plynu. To znamená, že pro nás je velmi důležité, abychom s Gazpromem měli dlouhodobé smlouvy, abychom měli přístup k tomuto velmi vzácnému zdroji energie. Eh, takže dlouhodobé smlouvy to je jedna věc. A kromě toho potřebujeme i infrastrukturu. A infrastruktura samozřejmě předpokládá finanční zázemí, finanční prostředky, které do ní investujeme. Všechno to je spojeno s rizikem a my musíme zajistit, aby to riziko nebylo příliš vysoké. Každý, kdo staví plynovod, tak musí zajistit, že eh, bude mít dlouhodobé smlouvy, protože jinak se mu ty investice do plynovodu nevrátí. Eh, musíte ten plynovod používat, aby se vám vrátily investiční náklady, které jste do toho vložili. My musíme zaručit, že eh, všichni ti, kteří tady budou plyn dovážet, budou schopni ho prodat. Všichni, kteří investují, si tady musí nejprve zjistit a zajistit, že budou schopni plyn eh, prodat. A všichni ti, kteří plyn, chtějí plyn prodávat, chtějí dlouhodobé smlouvy. Proto potřebujeme dlouhodobou konstantní dodávku, která bude využívat infrastrukturu, kterou vytvoříme. Celou řadu věcí jsme již dokázali zařídit, ale máme tu ještě mnoho práce, tak abychom mohli zajistit bezpečnost dodávek plynu. Důležitá věc je i přenos přenosová soustava, tedy eh, to, jak dostaneme plyn k nám. Jsou to totiž rizika spjatá se zeměmi, eh, ve kterých se zemní plyn těží, ale jsou to také rizika, která eh, vyvstávají v zemích, přes které se plyn vede. To znamená, že my musíme dbát na to, aby byla zaručena bezpečnost po celé té transitní trase. Pokud eh, povedeme plynovody eh, Bulharském ku příkladu, tak se vyhneme tomu, že plynovody povedou zeměmi, které jsou rizikové, zeměmi, které nejsou součástí Evropské unie. Já si myslím, že eh, bychom se tedy měli snažit o nějaký komplexní koncept, který by zaručil dlouhodobou bezpečnost dodávek a že bychom zároveň měli eliminovat co možná nejvíce rizik. Do, plyn bychom měli dostat především tam, kde je nejvíce potřeba. A že bychom zároveň měli vytvořit jednotný trh, jak z ekonomického, tak z technického hlediska, tak aby evropský trh byl více konkurenceschopný. Zároveň bychom měli optimalizovat způsob, jak ukládáme plyn na evropské úrovni a to by také bylo ku prospěchu celého systému. Kvůli nedostatečným propojovacím bodům v Evropě se nám nepodařilo optimalizovat využití uh, evropských regasifikačních zařízení. Uh, především ve Francii. V tuto chvíli ještě několik evropských zemí není propojeno se zbytkem Evropy, to znamená, že se musíme spolehat na jeden eh, zdroj a tím je Rusko. Eh, já bych byl rád, kdybyste si představili, jaký je potenciál těchto vzájemných propo- propojení. Pojďme si představit, že Evropa by byla naprosto propojená, to znamená, že byste mohli. Mm, transportovat plyn v rámci Evropy bez jakýchkoliv problémů. Pokud by k tomu došlo, tak by eh, roční spotřeba plynu byla zařízena, aniž bychom byli nuceni dovážet plyn z, z Ruska. Samozřejmě, že to, co jsem teď řekl, je velmi provokativní tvrzení, protože bez ruského plynu se nám nepodaří existovat, ale my musíme jasně formulovat naše cíle. 27 citlivých a e, narušitelných trhů s plynem. E, to je současná situace a já si myslím, že bychom se měli navzájem propojit, tak abychom eliminovali riziko vstávající v Rusku. Děkuji. Mm, děkuji vám a vyjadřuji svůj kompliment kvůli přesnosti této prezentace a děkuji také za dodržení času. Nyní s vými komentáři však nechci odebírat čas, který máme pro debatu, ale dovolte mi jednu otázku, i když částečně již byla zodpovězena eh, vaší prezentací samotnou. Musím říci, že eh, oblast atomové energie prožívá určitou krizi. Eh, prožili jsme před mnoha lety černobylskou nehodu, pak eh, nebyla reakce dostatečná, ale nyní došlo k novým událostem a Německo eh, chce zareagovat, eh, i Itálie chtějí zareagovat. Je skutečně možné snížit ten objem atomové energie vzhledem k těm kritickým bodům, o kterých se hovořil? Pokud ano, jak můžeme se dohodnout na základě dané hypotézy. Přičemž však chceme také snižovat emise CO2, vždyť při spalování plynu eh, také vznikají tyto emise. Eh, otevírám debatu, prosím, abyste dodrželi tři minuty, pan Satori. Paní Satori, ano, děkuji. Děkuji vám za vynikající přednášku. Všichni se budeme soustředovat na přípravu poznámek a otázek. Již jste se zmínil o mnoha zajímavých zážitostech. Evropský trh se vyvíjí, celosvětový trh se vyvíjí a jakou roli můžeme hrát my? Sledem k novému scénáři na trhu plynu a vzhledem k novému regulačnímu balíčku 3. Eh, projekty propojování do větších eh, společností jsou ještě realizovatelné. To je téma, který se zabýváme. Dále pravidla třetího liberalizačního balíčku. Eh, taková společnost jako ENI je v lepší situaci v souvislosti s investováním. Děkuji paní Satori, pan Adlaki, prosím, dodržte tři minuty. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit k blahopřání řečníkovi. Předložil jste kompletní přehled energetického trhu a také otázek zásobování tohoto trhu. A to jsou otázky, které nám leží na srdci. Dvě úvahy však se mi zdají být zásadní. Pravděpodobně je zde však určitý rozpor. Na jedné straně máme propojovací body, propojování soustav, tím by bylo možné dosáhnout lepší samostatnosti a lepší diverzifikace zdrojů. Tím by bylo možné také snížit naléhavost v řešení plynovodů. South Stream a Nabucco, to jsou eh, otázky sami o sobě. Ale možná, že to je nesprávný problém. Možná, že potřebujeme oba eh, systémy pro diverzifikaci ve zdrojích. Na druhou stranu, pokud zlepšíme propojování, interkonektivitu, pak eh, jistě obě témata budou důležitá. Samozřejmě umožní nám to lepší zajištění eh, propojování, ale možná, že tomu bude také tak, že by stačilo jenom jedno z těch jmenovaných řešení. A to je bod rozhodující. Možná, že bychom mohli z toho vypracovat určitou dlouhodobou eh, perspektivu. Vy jste hovořil o stabilitě, o dlouhodobých eh, tendencích a nad tedy také dlouhodobém zlepšení situace. Vzhledem ke konstelaci na mezinárodních trzích a také vzhledem k tomu přechodu k eh, alternativním zdrojům. Hlásí se ještě další řečníci a budu muset snížit objem času na dvě minuty, aby mohli hovořit všichni, kdo se přihlásili. Pan Turmes, dvě minuty. Eh, grazie, eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste se k nám dnes dostavili. E, jednu z těch poznámek je to, to, že potřebujeme více sjednocený evropský trh s dodávkami plynu s většími toky, ale eh, je to také určitá politická překážka. Máme tu francouzský eh, trh s plynem, ale existuje malé propojení mezi Iberským polostrovem a zbytkem Evropy a to je opravdu něco, co alespoň my, jakožto zelení, neustále klademe na program této sněmovny. I když jsou tu různé programy a když se podíváte na výsledky eh, těch zabezpečení plynových dodávek a plnění příslušných směrnic, tady určitě eh, bude spousta příležitostí k vyřešení nedostatků, které stále ještě panují. Ti, kteří prohlašují, že když skoncujeme s jadernou energetikou, zaznamenáme opravdové obrovské navýšení poptávky po zemním plynu, tak já si myslím, že to je určitý scénář, kde se objevuje ta otázka vysoké účinnosti u těch obnovitelných, ale jaké jsou tu volby? Za deset let budeme potřebovat více plynu, ale ten vrcholek poptávky po plynu v Evropě vzhledem k tomu, že ti, eh, kdo využívají nejvíce plynu, to je stavebnictví. A pokud budeme mít opatření ve stavebnictví na snížení dodávky, tedy vyšení eh, účinnosti, tak zase toho plynu si nebude tolik zapotřebí. Pane Skarony, vy jste zdůraznil to, že eh, tu situaci naší závislosti na Rusku, ale proč tedy v podstatě podporujete program South Stream vůči Nabuku? Protože pro nás to je ten nejlepší způsob, jak být nezávislý, jak tento kontinent učinit nezávislým na Rusku. Bylo by to proto, kdyby Nabuko začalo fungovat. Takže eh, nejste eh, ve svých výrocích tak trochu protikladný. Přejete si nezávislost Ruska? Ano, ale měl by se tedy podporovat eh, kromě South Streamu i jiný program. Děkuji. Děkuji. Eh, prosím vás, abyste omezili dobu, po kterou hovoříte, protože jinak se nedostanou ke slovu všichni. Nyní pan Provera, eh, místo předseda výboru AFET. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych poděkoval všem zúčastněným řečníkům. Myslím si, že i pan Skarony zmínil mnoho velmi důležitých bodů. Možná ne všechny, ale v podstatě zmínil všechno to, co je v této souvislosti důležité. Mám k tomu dvě otázky. Samozřejmě, že můžeme pochybovat o tom tvrzení souvisejícím s jadernou energií a s ukončením eh, jaderných elektráren. To je jedna věc, ale dovolte mi k tomu položit dvě velmi jednoduché otázky k budoucnosti Libie. Já si myslím, že to nemá vojenské řešení. To zatím vypadá poměrně špatně, ale my musíme mít na paměti, že Libie je pro nás zdrojem energie a role, kterou Libie sehrává vzhledem ke změněné, změněné situaci v severní Africe. Eh, jakou roli bude eh, Libie sehrávat pro nás, pro Itálii? Situace v Japonsku měla být velkým vítězstvím obnovitelných energií, obnovitelných zdrojů energie. Jak to vidíte vy? Jakou roli budou obnovitelné zdroje energie mít eh, v každodenním životě občanů? Děkuji, pane Provere. Pan Angelis, dvě minuty. Grazie, presidente. Anche io apprezzato molto. Pane předsedo, i já si velmi cením toho, co tu zaznělo z úst pana ředitele Skaronyho. Bylo to přesné a do značné míry úplné. I já mám na srdci dvě otázky, ke kterým bych se chtěl hned dostat, abych nestrácel mnoho času. Vidím to totiž trošku jinak než vy. Já si myslím, že jsme měli štěstí, protože my, jako Itálie, jsme nikdy nezačali využívat jadernou energii. A já bych eh, k tomu rád něco řekl, a to i s ohledem na poslední události. Ptám se totiž, jestli bychom neměli investovat více odhodlání do alternativních zdrojů energie. Jestli bychom se jim neměli věnovat ještě více. To je tedy první otázka, kterou jsem chtěl položit. A nyní druhá věc, kterou mám na srdci. Nesp- nevidíte eh, tady riziko, eh, a vy jste o tom hovořil, že jsme příliš závislí na Rusku. Ale pokud bychom eh, opustili jadernou energii a soustředili se více na plyn, tak budeme přeci na Rusku závislí ještě více. Takže já osobně tady vidím určité riziko a ptám se vás, jak můžeme eh, toto riziko závislosti na Rusku vyřešit. Eh, děkuji, pane Angelis. Pan Čovičo, dvě minuty. Děkuji. Rád bych se zeptal na následující. Ano, probíhá rozsáhlá debata ohledně rezervy zemního plynu v oblasti Středomoří. A jejich majitelé jsou zejména Izraelci a Kypřani. A já bych rád věděl, jak vy nahlížíte na tyto rezervy. Došlo k nějakému vývoji v této věci? A myslíte si, že by Evropská unie mohla založit určitou část svých dodávek právě na dodávkách odtud. Děkuji a nyní má slovo paní Riera Madurel na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Také já bych ráda poděkovala panu Skaronimu a chci poděkovat zejména za to, že jste se zúčastnil tohoto slyšení. Jak velice dobře řekl pan předseda, je to téma, které je velice důležité pro oba naše výbory, tedy energie. Pro to chci poděkovat oběma předsedům výborům, že zorganizovali toto společné slyšení. Já se připojuji k celé řadě otázek, které tu zazněly od mých předřečníků, to znamená to vzájemné propojování, vyřešení situace jaderné energetiky a Mám také otázky, na které bych já ráda znala vaši odpověď. E, vím, že perspektivy jsou různé, takže bych ráda věděla, jak vy na to nahlížíte. Možná, pane předsedo, by tu mohl být takový návrh, že, bychom, že bychom sloučili e, všechny ty významné panelisty, kteří dnes promluví a mohli by na ty moje otázky odpovědět na závěr všichni tři. A nyní tedy určitý komentář, který se týká hodně naší práce zde v parlamentu. Jak se již projevilo v určitých regionech, energetika je takovým integrujícím prvkem nebo takovým i určitým východiskem pro takovou rozsáhlejší eh, sociální ekonomickou integraci. Takže je logické, že by něco takového mohlo eh, se stát i právě v tom jižním středomoří. Proto nás, jakožto zástupce Evropské unie, nás toto zajímá, protože také otázka energetického zabezpečení eh, je napojená na, samotnou, eh, na samotné zabezpečení a politický klid v té oblasti jihu středomoří. Takže otázka je, co my tady odsud můžeme učinit ve chvíli, kdy například připravujeme naše strategie. Řečnice byla přerušena. Uh, já jsem vás přerušil, protože vy jste hovořila téměř jednou tolik. Je mi to velice líto a nyní pan Siniasky ani o vteřinku déle. Děkuji. Když hovoříme o energetickém zabezpečení a o zemním plynu, náš pozvaný host hovořil o dlouhodobých smlouvách a také dlouhodobých investicích. E, zmínil jste Gazprom, a zmínil jste také eh, Nord Stream. Ale možná by asi bylo lepší diversifikovat ty uh, zdroje, odkud dovážíme. Nicméně již od roku 2004 Evropská unie má monopolizované dodávky od Gazpromu a země střední Evropy jsou členskými státy Evropské unie a v podstatě se nacházejí mezi Nord Streamem a South Streamem, konkrétně tedy od Bulharska po Polsko. Když se zamyslíme nad těmi dlouhodobými smlouvami z Gazpromu, tak je to vlastně určitá situace monopolu v tom, uh, Eh, trhu s plynem. A Nord Stream a South Stream budou muset být také zahrnuty do toho třetího liberalizačního balíčku. Já bych rád na tuto skutečnost poukázal, protože se zdá, že střední Evropa tady může hrát zásadní roli, co se týče zabezpečení dodávek a nesmíme tedy zapomenout i na tu situaci s dlouhodobými smlouvami a dominantní pozici Gazpromu. Nord Stream a South Stream tady mají opravdu mm, určitou situaci monopolu s plynem. Děkuji. Paní Kovaska, na dvě minuty. Děkuji. Dlouhodobé smlouvy dodávají e, e, zabezpečení zejména pro ty velké firmy, protože oni e, se zakládají na tomto druhu smluv. Nevím, do jaké míry je to dobré pro spotřebitele. My jsme se o tom v Polsku nedávno bavili, když jsme podepisovali smlouvy s Gazpromem. Máme tu nové zdroje, například i ten břidlicový plyn a pak tedy ta otázka dlouhodobých smluv může situaci diversifikace velice zkomplikovat i ve chvíli, kdy hovoříme o změnách cen. Pak je tu otázka diversifikace, ale situace Nord Streamu a South Streamu to pro mě není diversifikace, protože je to víceméně stejný zdroj plynu, to znamená ruský plyn. Vy jste e, zmínil Nabuko to by mohla být opravdová diversifikace. Ve včerejším Hral Tribune eh, se objevilo hned na první straně to, že South Stream je velice <laughs> nákladným blafem, který vlastně oslabuje celý ten projekt Nabuko a já bych ráda věděla, co si o tom eh, myslíte konkrétně o tomto článku. A dále, co si myslíte, že komise a parlament by mohli udělat, aby nám pomohlo, pomohli v těch nejistých dodávkách ze strany našich dodavatelů. Vy jste říkal, že severní Afrika je e, důležitým místem jako zdrojem, zejména co se týče dodávek do Itálie. Ale pak tu máme dodávky z Ruska nebo jiná místa, my se v brzké době budeme zabývat zprávou o externí dimenzi energetiky a tam je třeba brát v potaz právě i ty jiné země. Takže eh, bych ráda věděla váš názor. A dále, co si myslíte o myšlence pana Buzeka, pana předsedy o společných nákupech plynu? Děkuji. A nyní pan Cavelas na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji srdečně eh, řečníkovi, panu Skaronimu. Pane Skaroni, vy jste hovořil o hospodářské soutěži na trzích. Eh, situace v šesti měsících bude tedy taková, eh, že je nutné se podívat na to, jaká sítě se prosadí. Například Azerbajdžán se rozhodl eh, vybrat si jeden typ plynovodu, tedy jenom jeden z těch, o kterých hovoříme. Mám následující otázku. Jde v případě plynovodů je zde tedy možnost již nyní eh, eh, hovořit a plánovat určité propojení. Azerbajdžánu se hovoří například o tom, že se 16 až 17 kubíků může eh, přepravovat v jednom plynovodu, ale možná, že to není dostačující. A potom ještě k Nord Stream. Jak se díváte na roli Emirátu, Kataru, Bahrajnu při zásobování eh, zemním plynem přes eh, severní koridor. Tedy když eh, politická otázka Iránu bude klíčovou, pak je nutné také předpokládat, že v severní a jižní Evropě toto ovlivní také situaci. Pan Milmon, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Skaronimu. Rád bych se zeptal, a nevím, zda to byl problém v překladu, ale neslyšel jsem dobře, jak nahlížíte eh, na ty dodávky plynu z těch nekonvenčních zdrojů. To jsou ty uh, Eh, břidlicové plyny, víme, jaké následky to mělo ve Spojených států. Jaký, jakou budoucnost v tomto vidíte? Víme, že například v Polsku existuje velké množství takovýchto zásob. Připojí se k tomu, co říkala paní Kovalská. Já jsem si včera také přečetl ten článek v Herald Tribune a zdá se tedy, že South Stream je jenom takové zmanipulování, že v podstatě jak Nabuko, tak e, i tento jsou jenom takové velké manipulace naprosto bezcené. Další věc, jakou odezvu si myslíte, že budou mít ty politické změny, ke kterým dochází v Jižním středomoří? Jak to může být tedy opravdový, opravdovou zásobárnou, opravdovým místem dodávek pro nás, pro Evropu? Děkuji. Mon, Honorevole Laz Rans... Děkuji, pan Ransdorf, na dvě minuty. Grazie, prezidente, grazie a relatore Scaroni. Děkuji. Děkuji mm, řečníkovi. Měl bych krátkou otázku. A sice, jakou roli hraje Čína eh, v oblasti eh, projektů eh, v Severní Africe? Takže dost času jsme dohonili. Další otázka. Děkuji, pane předsedo. Já se budu snažit být stručný. Děkuji panu Skaronimu za jeho přednášku a děkuji vám za to, že jste se zmínil o snaze zredukovat závislost na Rusku. Slovensko závisí však 100% od Ruska, to znamená, že i když budoucnost Nabuka je nejistá, tak se na tento projekt díváme. Výsledky eh, italského referenda o eh, využití atomové energetiky eh, jsme vnímali s určitým znepokojením. Jak se díváte na budoucnost v Evropě? Můžeme také naše očekávání v oblasti eh, použití obnovitelných zdrojů eh, nasměrovat eh, jinak? Jak je možné také změnit vývoj klimatu a jaké šance vidíte v nových azijských technologiích? Děkuji. Paní Tikao. Mulțumesc, domnule președinte. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych vyzdvihla, jak důležité je propojení mezi Středozemním a Černým mořem. Také bych ráda řekla, že oblast Černého moře má velký význam ze strategického hlediska, protože to představuje propojení se Střední Asií a s Kaspickou oblastí. Oblast Středomoří a Černého moře je, je, je velmi důležitá pro bezpečnost dodávek energie v Evropě. Proto projekty, jako je Nabuko a nebo uh, Trans, uh, eh, jaderánsk, je, linie. To všechno je velmi důležité, protože to představuje eh, spojení mezi Azerbajdžánem, Tureckem, Evropou. To všechno je pro bezpečnost dodávek energie v Evropě velmi důležité. Ráda bych položila dvě konkrétní otázky. Jak hodnotíte projekt Desertek? Jak, se, jak si myslíte, že se ten projekt bude vyvíjet? Jakým způsobem tedy ten projekt bude dodávat energii ze severní Afriky? A nyní k tomu energetickému, energeticko-klimatickému balíčku. Jak hodnotíte skutečnost, že evropské státy nedostály svým povinnostem vůči Severní Africe? Děkuji. Teď nastala zvláštní situace, protože by chtěl položit otázku i jeden řečník, pan Vinoa, což je vlastně e, účastník slyšení, není to poslanec, nicméně my jeho otázku povolíme. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu Skaronimu za velmi zajímavou prezentaci. Já si myslím, že jste právem zmínil ty dlouhodobé smlouvy. Já bych se vás rád zeptal, jaký manévrovací prostor tady vidíte, jakým způsobem můžeme zlepšit systém, protože my tady máme problém s indexací, máme tu eh, nové spotové trhy, to znamená, že bych se vás rád zeptal, jak vidíte eh, budoucnost těchto eh, dlouhodobých smluv. Měla by být zkrácena jejich doba platnosti, nebo jak vidíte jejich budoucnost? Děkuji. Děkuji. Eh, bylo položeno mnoho otázek, ale na druhé straně tu máme skutečně kompetentního řečníka, který bude schopen je velmi stručně a velmi kompetentně zodpovědět. Pokusím se tady ta témata eh, probrat dohromady. Eh, Nabucco versus South Stream. Allora... Nejprve k tomu tématu, které, které bylo zmíněno i včera v International Herald Tribune. Uh, plynovod Nabuko. Tady v podstatě není žádná konkurence, protože South Stream bude převážet uh, ruský plyn a Nabuko je v trochu jiné situaci protože Nabuko bude převážet irácký a turkmenský plyn do Evropy. To znamená, že ty projekty v podstatě nejsou v konkurenčním eh, vztahu. Musíme si uvědomit, že jsme největší stavitelé plynovodů na světě že jsme ještě nezažili plynovod, který by byl takto nákladný a který by zároveň nebyl eh, propojen s producentem plynu, kde by ten producent plynu nebyl nějak zainteresován. To si musíme uvědomit. Nikdy se neobjevil plynovod na světě, kde by eh, producent plynu nebyl zainteresován na eh, budování této infrastruktury. Potom ten břidlicový plyn, o něm tu byla také řeč jsme si jisti, že evropské podniky, které vyrábějí shell gas ve Spojených státech, maj, mají licenci, licence v Polsku, na Ukrajině a proto jsme přesvědčeni o tom, že e, tu jsou země, které jsou z hlediska předlicového plynu velmi Mm, zajímavé a nadějné zatím. Se jedná pouze o naději, zatím jsme nic neobjevili, zatím to není skutečnost, ale jsme Eh, velmi aktivní i v jiných zemích, pokud jde o břidlicový plyn. Demokratický vývoj v severní Africe. Samozřejmě, že máme co dočinění s přechodnou situací, která je samozřejmě velmi eh, citlivá. Byli bychom velmi rádi, kdybychom měli na druhé straně středozemního moře jednoho kontaktního eh, partnera, ale tomu tak zatím není. Určitě je lepší vyjednávat s demokratickým režimem než s diktátorský režim, re, diktátorským režimem. Určitě bychom rádi akceptovali všeobecné dopady takové transformace společnosti a máme radost z toho, že se země ve severní Africe snaží o demokratický přerod. A ještě jedna věc. Jedna energie a plyn já se domnívám, že zlatá éra plynu bude trvat 15 let a potom převezmou vládu obnovitelné zdroje energie. Budou totiž již tak eh, vyvinuté, že budou schopny nahradit třeba i plyn. Proč ne? Pokud se podíváme na tu současnou situaci, pokud se podíváme na technologie, které máme v tuto chvíli k dispozici, tak zjistíme, že obnovitelné zdroje jsou stále ještě velmi drahé, protože fotovoltaická energie stojí e, šestkrát více než e, tepelná energie a to samozřejmě zaplatí koneční uživatelé, koneční spotřebitelé, takže se to všude na světě musí podporovat prostřednictvím nejrůznějších subvencí ale ty obnovitelné zdroje energie jsou zkrátka eh, vyráběny tehdy, když si to přijete vy, ne když si to přijeme, přijeme my. Potřebujeme kromě toho eh, kapacitu pro ukládání té energie. To také ještě není dostatečně propracováno. V každém případě se jedná o otázku, která je perspektivní a do které budeme muset do budoucna mnoho investovat. Do technologií. Obnovitelné zdroje energie, které známe dnes, které používáme dnes, nejsou vhodné k tomu, aby dostály požadavkům, které na dodávky energie kladou spotřebitelé. To si musíme uvědomit. Kromě toho je tu ta nová páne Levantine mezi Izraelí a Libií a Kyprem taky. E, musíme si uvědomit, že to je e, výskyt plynu v moři a že právě e, tato oblast je spojována s mnoha nadějemi na straně Izrael, na straně dalších zemí. Izrael eh, má velké požadavky, pokud jde o dodávky energie. Eh, můžeme to požadovat, považovat za určitou náhradu toho, o co jsme přišli v Egyptě. Já si myslím, že právě to je velmi důležitý referenční bod pro světovou produkci plynu. Katar to je již dnes jedním, jeden z velkých evropských dodavatelů. Uh, jedním, jeden z velkých dodavatelů do Evropy, také z kapalněného plynu. Je tu mnoho podniků, které dodávají plyn z Kataru. Ta produkce je z části v Kataru, z části v Iránu. V této souvislosti samozřejmě musíme zmínit určité sankce, které byly uvaleny na Irán ale já si myslím, že až budou vyřešeny problémy v Iránu, tak z toho eh, vyplyne další zdroj plynu a další možnost našich dodávek. Někteří poslanci hovořili o problému závislosti na Rusku, e, například o tom, že Slovensko 100% svého plynu dováží z Ruska, ale já právě proto hovořím o té vzájemné propojenosti. Já si myslím, že právě e, sloven, slovenský poslanec o tom hovořil. Ano, vy dodáváte plyn pouze z Ruska, ale v, no, v případě nouze můžete dostat plyn i ze Francie nebo e, ze Španělska. E, pokud by Slovensko bylo řádným způsobem napojeno na zbytek Evropy, tak by bylo zajištěno pro takovéto situace, pro případ, že by mezi uh, Ruskem a Ukrajinou došlo k dalším problémům. Mohli bychom potom do Slovenska dodávat plyn z jiných zdrojů, Protože ale Slovensko není propojeno s jinými zeměmi v Evropě, nemůžeme si to v tuto chvíli dovolit. Pokud by k takovéto situaci došlo, my si musíme uvědomit, že před rokem a půl nastala situace, že Bulharsko a Slovinsko eh, byly bez plynu. Nemohli jsme vytápět nemocnice, nebyli jsme schopni tam dodávat plyn, protože tu prostě není dostatečná infrastruktura, která by to mohla zajistit, která by mohla eh, převážet plyn z západu na východ. To je základní myšlenka, kterou eh, bych vám chtěl, tak říkajíc, prodat. My potřebujeme nějaký orgán, který by byl zodpovědný za vzájemné propojení evropských států. Něco takového funguje i ve Spojených státech. Ve Spojených státech jsou jednotlivé země navzájem propojeny, jednotlivé státy jsou propojeny a funguje to jednoznačný trh. A tím v podstatě je vyřešen uh, alespoň do určité míry problém spojený s bezpečností dodávek energie. Nyní k těm dlouhodobým smlouvám take or pay. Takovéto problémy zažíváme všichni, ne pouze společnost Eni, ale také Gaz de France, E.ON a další společnosti. My tu máme tradiční dodavatele plynu Rusko, Norsko, Alžírsko, Libie. Tyto smlouvy samozřejmě jsou nově vyjednávány, protože eh, tu je rozdíl mezi spotovými cenami a cenami v rámci eh, indexu Brand. Buď tedy zachováme mechanismus Brand a bude tu konkurence mezi ním a spotovými cenami, a nebo budeme mít dlouhodobé smlouvy. V takovémto případě bychom propojili ceny eh, z plynu s cenami skapalněného plynu. A měli bychom tu eh, takovou tu rovnováhu, na jejímž základě bychom stanovovali aktuální ceny. To znamená, že bychom eh, mohli produkce plynu a ceny plynu navázat na produkci skapalněného plynu každý den, což by byl takový spolehlivý referenční bod. Čína a e, Severní Afrika. Ne, tak to nevím. O tom nevím, to není um, aktuální otázka. Nevím o tom, že by Čína byla nějak zastoupena v Severní Africe. Já vím, že Čína působí v Jižní Africe, ale nevím o tom, že by byla zastoupena i v Severní Africe. Um, pane Randorfe, vy jste se ptal na Libii. Ne, s výjimkou Libie. Li, Čína je totiž zastoupena v Libii. Ne, ne, ne. Dobře. A pokud tam jsou, tak to určitě není nic významného. Já prostě mohu za sebe říct, že Čína v Severní Africe není zastoupena. A myslím si, že tím jsem v podstatě odpověděl na všechny otázky, které jste položili. E, jste spokojeni, nebo jsem něco vynechal? Paní Cavalas, prosím, máte doplňující otázku? Pane Skarone, možnost propojení možnost propojení mezi jednotlivými plynovody. Po rozhodnutí Azerbajdžánu dodávat pouze do jednoho plynovodu. Jak to vidíte? E, Takže Azerbajdžán. Azerbajdžán je stanovený dodavatel pro systém Nabuko. Nabuko začne pracovat, až plyn z Azerbajdžánu určitém objemu bude dodáván na základě dohod konzorcia. Nevíme, zda účastníci konzorcia Nabuko eh, hovořili o 12 miliardách eh, dolarů, eh, pokud budou mít smlouvu v ruce. To znamená, že když ta dodávka není uskutečněna a já tedy jsem postavil ten plynovod, tak mi zůstane jen um, malá možnost sice obrátit se na soud pro vyřešení této při, ale eh, hovořím zde o něčem, co se nás eh, netýká, protože my nejsme účastníky eh, Nabuka. Další otázky, prosím. Ano, já jsem položil otázku a chtěl jsem vědět váš názor. Uh, jak se, pane Scaroni, díváte na výsledky italského referenda o použití um, atomové energie? Tady bych rád věděl, jak se na to díváte. No, Italové mají eh, velmi obtížný vztah k atomové energii a to již celá léta a také k novým dálnicím nebo železničním eh, tratím nebo spalování odpadu a podobně. Takže když veřejnost eh, chce něco dělat, udělat, tak se eh, udělá referendum. To je u nás silnější než v jiných zemích. Toto referendum Eh, asi pohřbí eh, použití eh, atomové energie v Itálii. Nevíme, zda jste také viděli to, že japonská vláda včera rozhodla, že bude i nadále používat atomovou energii. Tedy tam, kde došlo k nehodě ve Fukušině, se bude pokračovat s výstavbou atomových elektráren. A žádná jiná země neprovedla referendum o eh, opuštění tohoto typu energetiky a my eh, atomovou eh, energetiku nemáme a nechceme ji dále použít. To však není oblast naší činnosti. Já tím nejsem tedy dotčen. Ti, kteří eh, pracují v oblasti energetiky, jsou však fascinováni tím, že atomová energie eh, nespůsobuje žádné emise. Eh, tam se tedy vyrábí bez emisí, což je skutečně pohádka. To nás fascinuje. A proto celý tento průmysl je pro uh, Eh, atomovou energii, protože emise jsou skutečně nepřítelem eh, energetiky. Děkuji, pane Skarony. Děkuji vám, pane řediteli Eny. Děkuji za to, že jste byl tak přesný, tak stručný ve své reakci na otázky. Představil jste váš podnik a další otázky. Toto téma je velmi zajímavé, tedy také téma Evropského orgánu propojování tak by vznikl celý systém, celá soustava, která by pomohla. Nyní předáme předsednictví panu Rejolovi. Prosím, můžeš pokračovat tedy v řízení tohoto zasedání. Ano, dámy a pánové, můžeme pokračovat a prosím oba dva hosty, aby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 Otázka jemu položená je srovnatelná s otázkou předcházející. Eh, jsou, prosím, vyřešeny technické problémy? Already. Darf Sie ganz Takže ještě jednou vás vítám. Nebudu dělat žádný dlouhý důvod, ale, úvod, ale podíváme se eh, na stejný problém jiným způsobem. Pane de Flor, máte slovo. Mm. Eh, eh, Děkuji. Eh, dobrý den, dámy a pánové, poslankyně a poslanci. A ctěné publikum. Děkuji za pozvání, děkuji oběma pánům předsedům z obou výborů. Toto téma je výsostně aktuální a důležité, tedy evropský energetický problém. Nyní se hovoří o balíčku infrastruktur, provádí se také eh, implementace eh, nařízení 994 z roku 2009. Takže já se budu věnovat tomu, jak je důležité mít dostatečnou propojovací kapacitu v Evropské unii a také to, co to znamená pro zabezpečení dodávek. V tomto kontextu je třeba brát v potaz také sociální politický vývoj Jižního břehu Středomoří a dopad, vzhledem k tomu, že jsou to blízcí sousedé eh, nás Evropanů. Dále hledisko, jaké může mít na tuto záležitost Iberský poloostrov a konkrétně tady o tom budu hovořit já, jakožto ředitel Enagasu. Takže na úvod stručně představím podnik, který zastupuji. Enagas je hlavním operátorem, majoritním operátorem infrastruktur, nezávislých infrastruktur ve Španělsku. Máme kolem 10 tisíc těch 10 000 km vysokotlakého potrubí, několik také závodů na, eh, na to zpětné eh, splinování a velká většina investic tedy pochází eh, nebo směřuje právě do těchto aktivit. Přístup ke všem těch, těmto našim infrastrukturám je v rámci režimu naprosto regulovatelného. To znamená, Enagas je podnik, který pracuje v rámci regulovaného trhu. Je to podnik naprosto nezávislý, Tady, jak vidíte, mi vypadla určitá barva. Působíme také na burze v Madridu, to znamená, máme akcionáře, kolem 75% je zastoupeno takzvanými free float, zástupci institucí, investičními fondy, a také investice z významných zemích OECD. Ty ostatní rozdělení po pětiprocentních balíčcích, to jsou takové různé podniky, regionální podniky, dále také SEPI a Oman Oil Corporation. Právní zároky nezávislosti, ty jsou velice důležité. O, ostatně o tom se hovoří i v tom třetím energetickém balíčku. Enabas, tedy se řídí tímto modelem nezávislosti již více než 10 let. To je asi jedno z těch klíčových bodů, prostřednictvím kterého mohu vysvětlit úspěch našeho podniku ve Španělsku a úspěch našich celkových investic. Na úvod <clears throat> ohledně tohoto tématu, kterému se dnes věnujeme, a abych se připojil také k tomu, co řekl můj eh, předřečník pan Skarony, eh, rád bych se zmínil k tomu, eh, k té krizi, ke které došlo na počátku roku 2009. A pokud mi dovolíte, pane Benoa, já využiji tuto mapu, která pochází z Evropské komise, která se následně objevila na celé řadě různých for, když se hovořilo na téma energetiky i když samozřejmě ta interpretace nyní bude subjektivní tedy za náš konkrétní podnik. Víme tedy, že některé země, konkrétně na východu Evropy, to jsou ty země, které jsou zvýrazněny zejména červeně, zaznamenaly naprosté přerušení dodávek, to znamená dodávky pocházející z východu. Nicméně nedošlo k žádným následkům na západě, jeho západě Evropy, jako je Pyrenejský polostrov. Ovšem Pyrenejský polostrov jako takový také nemohl nějak pomoci a nemohl právě proto, že ten plyn, který směřuje do Portugalska a do Španělska, jak ze severa Afriky, eh, v rámci LPG mm, i z různých eh, zemích, se nemohl napojit a překročit vlastně Pyrenej a směřovat dál do Evropy. A to z nedostatku právě propojovacích kapacit, což kdyby eh, tato situace neexistovala, tak by mohla podstatně vylepšit situaci v jiných částech Evropy různé instalace na různých místech Evropy se pak propojovaly například pouze mezi dvěma zeměmi a tyto toky by také eventuálně mohly situaci vyřešit, nicméně to propojení nebylo dobré. Následně tedy se připravili projekty, jejichž cílem bylo vylepšit infrastruktury, zejména co se týče reversibility toku, protože Pyrenejský polostrov opravdu měl podstatné eh, infrastruktury pro dovoz a mohl v tu dobu pomoci. Tehdy, tedy v tom lednu roku 2009, jsme měli spojení s Alžírem prostřednictvím plynovodu, dále také mm, ten plynovod Magreb Europa a e, ten vlastně využíváme od roku 96. Také máme sedm podniků na to zpětné e, splinování. Eh, to vlastně pocha- to je plyn pocházejících z různých zemí Evropy a v podstatě prostřednictvím tohoto můžeme přivážet eh, plyn. Nicméně ten následně nemůže překročit eh, hranice Pirenej, protože neexistují infrastruktury. Máme tedy přímé propojení také s Alžírskem prostřednictvím Medgazu, a jeho kapacita se může ještě podstatně navýšit, pokud vybudujeme dodatečné infrastruktury. Takže jak GME, tak Medgas, by mohly eh, dodat eh, navýšenou kapacitu Evropské unii a opravdu jsou smysluplné, pokud tedy na to budeme nahlížet jako určitou eh, vstupní bránu do Evropy a nebude to tedy jenom exkluzivní dodávka pro Pyrenejský polostrov. Je potřeba tohoto využít. Ta infrastruktura existuje, budování infrastruktury je dlouhodobé, a zejména co se týče té fáze počáteční nejrůznějších licencí a povolení. Nicméně tedy ta kapacita toho propojení mezi Evropskou unii a Pyrenejským polostrově v tom lednu 2009 byla téměř neexistující. V roce 1993 mm, jsme podepsali Evrop, eh, smlouvu o dodávkách, i do Evropy. Snažili jsme se po mnoho let, aby se opravdu vytvořilo to propojení, aby se navýšilo alespoň o ty procentuální hodnoty, které se stanovily v barcelonském prohlášení z roku 95, ale v podstatě až do vstupu v platnosti této sítě eh, plynovodů o několik let později téměř byla neexistující. Dohodli jsme se s ministerstvem eh, dopravy ve Francii o možné spolupráci, ale opravdová vůle tam eh, nebyla takže aby se vyřešily všechny tyto překážky, vylepšil se proces dialogu. Opravdu jsme intenzivně pracovali na úrovni našich operátorů, nejrůznějších eh, příslušných orgánů s ostatními členskými státy. Zapojili jsme i Evropskou komisi a dokázali jsme to, co vidíte právě tady na tomto slajdu. Tedy došlo opravdu k opravdovému navýšení i investic na obou stranách hranic aby toto propojení bylo pětkrát vyšší v roce 2012, následně se zdvojnásobovalo až do roku 2015. To znamená eh, takový obrovský skok, jak kdyby z ničeho nic. Máme tu takzvané Open Scription Periods eh, a tyto tedy konečně přijala i francouzská strana. V roce do roku 2015 by tu měly být tedy ty nezbytné investice, aby došlo k opravdu zdvojnásobení těchto kapacit přes Pireneje. Máme tu projekt MidCat, který by měl tedy umožnit to eh, zdvojnásobení toku. Měly by se tam zapojit místní trhy, jak španělské, tak francouzské. Navíc tedy je to v době, kdy eh, hospodářská situace není asi nejlepší proto, aby obchodníci tedy eh, na své účty zdvojnásobovali kapacity a přebírali takové závazky do nadcházejících desíti let, tak jak je vyžadováno z francouzské strany. Nicméně, Strategické prvky zde jsou důležité ale nebyly úplně podpořeny. A tady mám konkrétně na mysli skutečnost, že tato infrastruktura měla být tím zásadním prvkem pro diversifikaci dodávek eh, Evropské unie v budoucnosti. Představovalo to větší rovnováhu v regionech, lepší zajištění dodávek, lepší zajištění nezávislosti, například hledání nových eh, cest, nových směrů eh, byl tu zmíněn ten jižní a východní koridor a myslím si, že tyto jsou opravdu předmětem velkých obav obecně. Tady na této stránce je detail infrastruktur, které byly zaznamenány právě za účitelem navýšení kapacit, protože když e, navýšíme kapacity a to, a to propojení, tak využijeme nejen ty plynovody kolem hranic, ale v podstatě se tam zapojí ještě větší úsilí na podporu a obě země se tedy mohou opravdově propojit v rámci těch i národních sítí, že tedy sítě budou naprosto kompatibilní, budou to opravdové evropské sítě. Tady jsme eh, zaznamenali tedy eh, existenci těch konkrétních infrastruktur, Víme, eh, že její úroveň kvality na obou stranách je odlišná. Na francouzské straně bylo nezbytné proto navýšení kapacity provést eh, takzvaný projekt Eridan, ten najdete právě v tom horním čtverečku vpravo. To je projekt v délce asi několik stovek kilometrů z náklady asi 500 milionů eur, ale nedošlo k žádnému rozhodnutí o, o tom propojení a nevíme tedy, do jaké míry dojde k realizaci Eridanu. Ehm, my jsme eh, požadovali právě ty eh, otevřené smlouvy do roku 2015 a toto by opravdu mohlo přispět eh, k lepší integraci francouzského trhu. Uvidíme, jaká bude ale budoucnost. Takže vykonání této stavby je velice důležité. V podstatě by to umožnilo dovršení toho propojení mezi Francií a Španělskem a možná by to netrvalo ani deset let. Takže je důležité, že Francie dostala z Evropské unie prostřednictvím eh, fondu stovky milionů eur pro to, aby se vytvořila kompletní síť Francie, Španělsko, Afrika. Ovšem je třeba toto napravit, stále se čeká na rozhodnutí o dokončení zbytku staveb. A zatím tedy ty finanční částky z toho fondu na rekuperaci nebyly úplně využity. Nezbytnost toho provedení iberského koridoru nebo koridoru severých, každý to nazývá jinak, tento eh, plán pro infrastruktury tento koridor na propojení Francie a Iberského polostrova také byl uh, zmíněn uh, eh, ENSEM v jejím dokumentu, to je uh, Evropská síť přepravních operátorů. Máme tu nařízení 715 z roku 2009. Tam se hovoří o plánu na rozvoj evropské sítě v desetiletém horizontu a poprvé se to vlastně přináší taková kompletní analýza, která se technicky profesionálně zaměřuje a počítá s opravdovou spolupráci expertů z nejrůznějších členských států a my tvoříme součást této expertní sítě. Navrhuji celou řadu projektů, a hovoří o konkrétních opatřeních, které jsou zapotřebí. například v rámci tohoto trhu, pokud by byly provedeny ty projekty, o kterých dokument hovoří, tak do roku 2020 bychom měli úplnou integraci a tento plyn pocházejících ze severní Afriky, který stále ještě nesměřuje do všech evropských trhů, by tam mohl konečně směřovat. Například tedy plyn z Alžírska by se přes iberské eh, spojení eh, dostal do celé Evropy a naopak zase i ten ruský plyn by mohl dorazit až do Pyrenejského poloostrova. Toto by mělo podstatnou odezvu, bylo by to naprosto pozitivní pro dodávky a pro diversifikaci a, a navýšenost také konkurenceschopnosti našich trhů a vedlo by to eh, k integraci také těch obnovitelných zdrojů energie propojení mezi Iberským polostrovem a, Ibers a, a Evropou je velice důležité, ale aby toto fungovalo, potřebujeme více infrastruktur, potřebujeme větší harmonizaci v právních normách také implementaci eh, z těch eh, stávajících kodexů, které ještě nebyly úplně implementovány. Všechno to, co je tedy změněno v nařízení 715.09. Tady máme mapu, kterou zase za svolení našeho kolegy z komise přebíráme. Toto je dokument, který byl zveřejněn před několika dny. Tady vidíte to sladění eh, určité strategické vize, takzvaný přístup top-down s tímto přišla tedy komise a je to vlastně propojení mezi tím přístupem top-down a tím opačným přístupem bottom-up. Tady vidíte, že je zapotřebí posílit ty schopnosti, kapacity propojení, ale není to takový běžný koncept, protože zase, když to budou ty konkrétní projekty, které se opravdu zrealizují, tak zajistíme alespoň tu podstatnou část dodávek. Dojde k rovnováze eh, dodávek pro evropský trh a budou tu opravdové možnosti pro dodávky ze severní Afriky. Myslím si, eh, že ty hlavní linie, ty šipky a ty mm, půlkruhy jsou důležité, aby došlo k opravdové rovnováze. Já se tu soustředuji na to, abychom my na základě naší zeměpisné polohy byli opravdu aktivní a využili právě toho iberského koridoru. Protože ten iberský koridor může Evropské unii být opravdu velkým přínosem, co se týče diversifikace prostřednictvím jejich stávajících infrastruktur, jak v oblasti LNG. Na to již máme vybudované infrastruktury já jsem vám to ukázal na té mapě Iberského poloostrova. Pan Skariony také řekl, že v některých zemích je eh, takový opačný efekt. My opravdu již máme infrastruktury, které se zabývají znovu splinováním my eh, můžeme to tak nazvat, že jsme takovým ostrovem právě z toho důvodu nedostatečného propojení. Eh, my se snažíme rozvíjet tedy náš trh na našem daném území, ale abychom to propojili, tak eh, to musí být i ta infrastruktura pro eh, znovu splinování, která bude směřovat i dále, která nebude uplatňována jenom u nás. Přejeme si tedy otevřít se eh, zdrojům z celé, z různých částí světa. Já chápu tedy, že LNG eh, vlastně z Iberského poloostrova činí eh, významný, eh, významného aktéra. Ale jak vidíte tady z tohoto grafu, a já se odkazuji zejména na roky 60 a 70, ty tady nejsou zaměřeny. V těch letech jsme spotřebovali pouze plyn z uh, Libie a z Alžírsku a nikdy jsme nezaznamenali přerušení v dodávkách. To znamená, tito naši poskytovatelé a jejich důvěryhodnost je, myslím, více než prokázána. Pro nás, nebo my jsme byli vlastně velice dobrým klientem Libie. Tyto tři země na severu Afriky vlastně představují 45 všech dodávek Španělska, když se k ním tedy připojil i Egypt. A to, eh, co se odehrává v posledních měsících na severu Afriky, nemělo velkou odezvu, alespoň pro španělský trh, protože ten trh je tak již diversifikován, eh, že nějaké negativní dopady pro nás tady nebyly. A co tím vlastně chci říci? A samozřejmě nechci se vyhnout tomu, že by to nenastaly v budoucnu eventuální větší problémy, ale zatím tomu tak nebylo. Když hovoříme o LNG a o možných přerušeních, v minulosti tomu tak nebylo, v budoucnu to může nastat, ale e, pokud vytvoříme takový určitý klub dodavatelů a vývozců, myslím si, že to byla určitá aktivita e, ze strany e, Evropské komise, aby tu byli tedy operátoři, které provozují ty podniky pro skapalnění, aby se využívali takových určitých klidových období. V jednom z takovém klidových období vytvořili technickou zprávu o, celé té, o celém tom řetisci eh, podniků, které zpracovávají LNG. Tato studie eh, je eh, zveřejněna na webové stránce té společnosti GLE Eh, jsou tu eh, zmíněny všechny příslušné kvóty eh, odpovídajících dodávek a jsou tu tedy i možné návrhy na dodatečné výstavby dalších podniků. Samozřejmě zase je třeba to všechno příslušně propojit a pokud k tomuto propojení na úrovni Evropské unie dojde, tak to bude přínosné samozřejmě pro všechny, kteří jsou v tomto, budou do toho řetězce zapojeni. Tento systém úplného propojení nepovede jenom k větší různorodosti eh, v rámci tedy propojení toků, ale zajistí právě i všechny ty zabezpečovací mechanismy. Na závěr bych chtěl zmínit také jednu důležitou věc pro dodávky energii, a to jsou infrastruktury a dobře připravené politiky v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Co se týče plynových infrastruktur. Tady máme i určité propojení právě s integrací těch obnovitelných zdrojů energie. Zase, aby existovalo to správné propojení, tak tady vám ukazuji opravdu eh, reálné příklady z španělského eh, trhu Tady máte tedy tu úroveň, eh, jaká byla skutečnost v roce 2009. Na pravé straně je pak situace z roku 9. listopadu 2010. To byl opravdu hodně větrný den a eolická eh, energie eh, fungovala v ten den naprosto na, na poměrně vysoký výkon a dodala téměř polovinu veškerých požadavků energie. Nicméně eh, úplně opačný příklad vidíte 27. Eh, srpna 2009. Tehdy za pod, eh, vysokého anticyklonu všechny naše turbíny úplně stály, takže jsme museli právě tyto naše požadavky na energii pokrýt z jiných zdrojů. Takže, jak vidíte, ukazuje určité propojení, taková určitá spolupráce mezi větrem a plynem, kdy se můžou kombinovat a kompenzovat. Uh, Umožňuje to tedy pokrýt ty mm, eh, ty vysoké eh, požadavky na eh, poptávku buď z jedné strany nebo z druhé strany. Ale musí to existovat opravdová kapacita na propojení takové určité mosty, protože situace jako v těchto dvou dnech k těm nedochází zase každý den. Jsou to výjimky, extrémy. A i takovéto propojení si zase nevyžaduje velké náklady když si uvědomíme, eh, jakou cenu pak musí následně platit eh, naši spotřebitelé za elektřinu, jakou cenu by platili, kdyby eh, nemohli do, urči- do takové míry využívat plynu nebo té eolické energie. Samozřejmě toto nevyřešíme z krátkodobého hlediska, budou to následky, Eh, na naše sítě, na infrastruktury, na té národní úrovni, ale i na to propojení na mezinárodní úrovni. Ale je třeba to využít a ty náklady jsou téměř nulové. Pokud ale toto nebude připraveno pro integraci, tak nevyužijeme ten opravdový potenciál, který nám ta naše míst, ty naše místní zdroje energie umožňují. Abych to nějak zhrnul, Chtěl bych zopakovat následující. Když zvýšíme eh, kapacitu propojení mezi Pyrenejským poloostrovem a zbytkem Evropy, povede to k opravdové rovnováze mezi vstupy a výstupy. Umožníme dodávky, navýšíme konkurenceschopnost evropských trhů a také pomůžeme k většímu využívání Um, obnovitelných zdrojů energie. Je tu tedy um, situace, kdy musíme vytvořit opravdový koridor jich sever, východ, západ. Náklady na rozvoj takového koridoru uh, by byly opravdu nižší ve srovnání s jinými koridory, o kterých tu již byla řeč a to nejen eh, v hodnotách bruto, ale povede to opravdu k vylepšení té diversifikace. Pokud srovnáme konkrétní číselné údaje, tak ty, tato má slova opravdu odůvodňují. Ehm, myslím, že eh, není eh, zapotřebí se vyhýbat eh, některým stávajícím druhům dodávek. Všeho je možné využít, ale je třeba vše využívat v příslušné rovnováze. Proto apeluji na toho ducha spolupráce na spolupráci na obou březích eh, Středozemního moře a to proto, abychom my všichni z toho měli maximálně prospěch. Je to majetek nás všech, musíme o něj tedy všichni pečovat a zejména tedy my, kteří jsme blíže této středomorské oblasti, protože je to vlastně součást našeho každodenního života. Já jsem vám jinak říkal, že jsme podnikem, který je zastoupen i na burze, spolupracujeme s jinými trhy, i se severoamerickým trhem Eh, tímto vám děkuji za pozornost a pokud máte nějaké dotazy a eh, pokud si přejete nějaké eh, další údaje, tak jsem vám k dispozici. Děkuji, pane kolego. Čas pokročil, to znamená, že já bych navrhoval, aby pan Vinoa za komisi vystoupil hned. Bude nejlepší, když vezmeme hned i druhou prezentaci a teprve potom budeme diskutovat. Rád bych tedy řekl, že pan Vinoa za komisi, za Evropskou komisi Eh, doplní veškeré informace, doplní tedy to, co eh, komise navrhuje, o čem uvažuje, tak abychom mohli o obou prezentacích následně diskutovat a pokládat oběma řečníkům otázky. Děkujeme vám za to, že jste přišel, pane Vinoa, vy jste mezi námi eh, častěji, takže nejste tak vzácný host. Děkuji, pane předsedu, a Blahopřeji vám k tomu, že jste zorganizovali toto slyšení, protože si myslím, že je velmi dobré, abychom mohli vést takovou diskuzi. A zároveň se vám pokusím ukázat, jak Evropský parlament přispěl přímým způsobem k tomu, že jsme zvýšili bezpečnost energetických dodávek v Evropské unii, a to především po krizi, ke které došlo v lednu roku 2009. Já si myslím, že všichni zúčastně, zúčastnění hráči, všichni zúčastnění se mohou eh, shodnout na jedné věci. Je naprosto jasné, že se musíme smířit se skutečností. A skutečností je, že jsme velmi závislí na dovozu, ať už plynu nebo ropě, a že ta situace pravděpodobně bude eh, ještě eh, horší, protože domácí zdroje jsou stále více vyčerpávány, takže musíme více dodávat. To je skutečnost, eh, se kterou se musíme smířit a pokud se podíváte na zdroje dovozu, tak zjistíte, že tu jsou někteří velcí dodavatelé. Prvním z nich je samozřejmě Rusko, to jak v oblasti plynu, tak v oblasti ropy a to je věc, se kterou se musíme smířit, respektive kterou musíme řešit. A kromě toho je možno říci, že v plynu je diverzifikace větší než v oblasti ropy, ale musíme se na to pečlivě podívat. Dobrou zprávou v oblasti plynu je to, že tu máme dvě, d, tři eh, velké dodavatele. Eh, Rusko, potom Norsko. Norsko je také velmi důležité. Norsko je součástí Evropy, Evropského hospodářského prostoru. Je to taková součást té naší velké rodiny a také je to e, součást našeho jednotného trhu. To znamená, že bychom v podstatě Norsko neměli považovat za externího dodavatele, ale přesto je Norsko poměrně nezávislé při e, nakládání s jeho vlastními zdroji. Třetím velkým dodavatelem je Alžír. E, to znamená, že e, i s tím musíme počítat a kromě toho je to mnoho dodavatelů v oblasti středozemního moře. E, pokud bych to měl schrnout, tak vidíme, že naše politika s ohledem na externí dodávky je poměrně jasná. Chceme diverzifikaci. E, již Winston Churchill hovořil o tom ve 20. letech, že základním pravidlem v oblasti dodávek energie plynu je diverzifikace a já bych to rád rozvedl. Měli byste totiž pochopit, že pokud hovoříme o plynovodech, tak eh, je můžeme seřadit, pokud jde o e, jejich přispění k diversifikaci. E, je tu diversifikace tras, potom můžeme hovořit o diversifikaci zdrojů a také diversifikaci protějšků, což je samozřejmě něco, e, o čem se nehovoří příliš často, ale zároveň je to velmi důležité, musíme si to uvědomit tak, abychom pochopili celou situaci. Já si myslím, že tu v podstatě máme pět koridorů, které slouží k tomu, abychom dodávali do Evropské unie plyn a ropu. Je tu tedy severní koridor, Norsko, východní Rusko, eh, potom jižní, severní Afrika, Alžírsko především, potom LNG, skapalněný zemní plyn, který přichází odevšat, například z Trinidadu, z Tomago, to znamená eh, odevšat, z Austrálie, z Kataru. Eh, Katar je velkým dodavatelem LNG v tuto chvíli a potom je tu ještě jeden koridor, koridor ten eh, jižní. Já si myslím, že právě tady bychom mohli zmínit tu otázku e, diverzifikace a to především na pozadí e, South Streamu. Je jasné, že ten jižní koridor je naprosto mm, je, důležitý. U, umožní nám to totiž diverzifikace. Je to nový koridor, združuje různé zdroje, různé protějšky. Máme tu zdroje v Kaspickém moři a je tu mnoho plynu mm, právě v této kaspické oblasti a kromě toho je to e, Rusko. My se tedy snažíme otevřít právě tento koridor, e, který nám umožní dodávky od mnoha protěžků, ať, ať už je to Azerbajdžán nebo další země. Gazprom je jediné, jediným dodavatelem do South Streamu. To znamená, že my tady v podstatě nepřidáváme nové zdroje plynu, jde pouze o to, že volíme jinou novou trasu dodávky plynu. Pokud se podíváme eh, na rozdíly mezi těmito koridory, tak zjistíme, že je to jednoznačné. My bychom, my bychom se e, měli snažit o otevření tohoto nového koridoru, kterému se někdy říká čtvrtý koridor. Kromě toho se pojďme podívat o co se snažíme v rámci Evropské unie. To je dokonce ještě důležitější. Pan de la Flor o tom hovořil velmi jasně. Jde o to, že my chceme zaručit, že pokud se plyn dostane do Evropské unie, tak by měl, a tak bychom měli být schopni ho poslat kamkoliv. Neměl by plynout pouze východozápadním směrem nebo jihoseverním směrem. Měli bychom schop, být schopni ten plyn dodat kamkoliv, kde je potřeba. Eh, viděli jsme to jasně v lednu v roku 2009, kdy došlo k přerušení dodávek eh, z Ruska přes Ukrajinu. A nebylo možné mm, pomoci těm členským státům Evropské unie, které byly postiženy touto krizí. Pokud jde o ropu, tak my se také snažíme o mechanismus, který by zaručil dodávku energie, tedy ropy, v případě situace Eh, nouze v nějaké mimořádné situaci ale to samozřejmě souvisí i s Mezinárodní energetickou agenturou. Eh, my jsme to zažili především v souvislosti s eh, hurikánem Katrina ve Spojených státech, kde tedy byly využity evropské zdroje. Je to tedy velmi důležitá věc pro případ mimořádných situací a bychom si měli tedy navzájem pomáhat. V tuto chvíli se pojďme více soustředit na plyn musíme zaručit to, že tady budeme mít potřebnou infrastrukturu. Samozřejmě, že v této souvislosti je velmi důležité, aby Evropská unie byla schopna podpořit eh, celé projekty finančně i politicky. Děje se tak prostřednictvím plánu eh, obnovy ale myslím si, že by to mělo být všechno zjednodušeno a příslušný eh, návrh bude předložen eh, na podzim tohoto roku eh, v listopadu nebo v říjnu. Máme také zpravodaje, který se tím zabývá. Budeme o tom hlasovat příští týden ve výboru IFRE, Já si myslím, že je to velmi důležité. Je jasné, že potřebujeme zaručit konsenzus, pokud jde o tyto projekty, že potřebujeme rozvíjet spolupráci mezi jednotlivými regiony na regionální úrovni. Je to především severo-jižní propojení, ten jižní koridor. Um, potřebujeme do toho zapojit všechny státy jižní a východní Evropy. Um, to je jasné. Kromě toho potřebujeme také externí dimenzi, k našemu vnitřnímu trhu a to také znamená, že potřebujeme mít eh, vhodné partnery eh, v zemích, se kterými sousedíme. Nařízení 994 z roku 2010 o bezpečnosti dodávek plynu je naprosto zásadní. Je to zásadní nástroj pro implementaci eh, v této oblasti. Pan Vidal Kvadras byl zpravodajem z vašeho parlamentu a nám se podařilo tedy eh, prosadit toto nařízení během roku. Eh, toto nařízení nahradilo velmi důležitou směrnice a všechno muselo být implementováno okamžitě. Pokud hovoříme o nejisté situaci, která nás obklopuje, obklopuje, o rizicích, která jsou spojena například eh, se situací eh, v severní Africe, ale také se sporem eh, mezi Ruskem a Ukrajinou, tak je jasné, že potřebujeme mít lépe připraveni, než tomu bylo v lednu roku 2009. Protože my jsme se snažili za zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů. Všechny členské státy přijaly příslušná opatření. Uh, Kromě toho jsme požádali všechny členské státy, aby eh, se věnovali prevenci a aby byli připraveni pro případ takovéto mimořádné situace. Snažili jsme se eh, zlepšit pružnost, flexibilitu eh, plynárenské infrastruktury. Snažili jsme se o koordinovanou reakci v případě krizi. Snažili jsme se zlepšit transparentnost a výměnu informací a také jsme se snažili o regionální spolupráci. My víme, jak vypadá situace s e, ukládáním plynu v Evropě, což je nová situace. Dříve tomu tak nebylo. Je to výsledek tohoto nařízení 994. V tuto chvíli můžeme jasně vidět, kde je skladováno kolik plynu. A ta regionální spolupráce se po přijetí tohoto nařízení také zlepšila. To znamená, že to je jednoznačný úspěch. Kromě toho si musíme uvědomit, že v tomto nařízení máme velmi důležitý závazek, pokud jde o infrastrukturu je toto známé pravidlo N-1. Pan Speroni už o tom hovořil a je jasné, že situaci N-1 velmi dobře zvládáme mm, kvůli nedostatku plynu z Libie, že jsme schopni tuto situaci dobře řešit a kompenzovat plyn, který není dodán. Já si myslím, že o to by se měly snažit všechny členské státy a že bychom také měli dostat všem závazkům, které se snaží o to, aby tady byla eh, dvou, aby tu byl možný dvousměrný provoz eh, na propojovacích bodech. To je naprosto zásadní, pokud chceme eh, prosadit vzájemné propojení plynovodů. Je to tedy důležitá věc a kromě toho se snažíme, aby dodávky byly zaručeny na nejméně 30 dní. Eh, my se tedy snažíme o to, aby každá země provedla odhad rizika s tím, že by do toho byly zapojeny všechny zúčastněné strany, jak dodavatelé plynu, tak také ti, kteří plyn eh, převážejí a také velkící zákazníci. Chceme totiž eh, zaručit to, aby ta rizika byla dobře zhodnocena a kromě toho bychom měli stanovit akční plán pro prevenci, tak abychom rizika zmírnili a také potřebujeme plány pro mimořádné situace protože nic jiného nám ani nezbývá. My prostě musíme nějak reagovat na přerušené dodávky plynu. Všechno to se v tuto chvíli děje. Před třemi týdny se konal seminář o, o zhodnocení rizika. Snažíme se tedy eh, zhodnotit, co se děje při implementaci tohoto nařízení. Já mám trochu strach, že eh, státy eh, ve východní Evropě to neberou dostatečně vážně. Eh, my se tedy snažíme s nimi více spolupracovat, protože tyto státy jsou za prvé nejvíce zranitelné a kromě toho je tady nejmenší pružnost. Oni jsou velmi závislé, závislí na jednom dodavateli, často do 100 Plynovody také nejsou provozovány způsobem, který by byl kompatibilní s vnitřním trhem. Je tu ještě celá řada dohod, které nám brání v tom, abychom provedli velké změny. To znamená, že my skutečně trváme na tom, aby tady došlo k velkým změnám, aby tyto členské státy plnily svoje úkoly, protože to je pro ně zásadní. Je to zásadní proto, aby eh, jejich trh s plynem byl pružný, aby byly pružnější jejich dodávky to by tedy mělo být splněno na konci tohoto roku. Potřebovali bychom zhodnocení rizika a také preventivní akční plán. Potřebujeme toho ducha solidarity, protože hodnocení rizika by mělo být eh, sdíleno jednotlivými členskými státy, tak abychom, aby jednotlivé členské státy nemusely ta rizika hodnotit samostatně, ale abychom si informace mohli vyměňovat. Velmi nám pomáhal energetický program obnovy. Bylo tu eh, vyhrazeno čtyři, byly vyhrazeny 4 miliardy euro radou a parlamentem na rozvoj těchto infrastruktur. A vidíte, že více než polovina z této částky byla investována do propojení v oblasti plynu a elektřiny, hlavně v oblasti plynu. Samozřejmě, že to, co tady vidíme, je pouze výběr z těch projektů. Eh, slovenský poslanec se stěžoval na velké závislosti na Rusku, ale já vám říkám, že eh, pokud by došlo ke krizi dneska, tak už ta situace bude lepší, protože nyní už je možný zpětný tok. To znamená, že samozřejmě není možné, aby potrubí, eh, které přivádí plyn eh, z Ruska, bylo jednoduše změněno, aby tam byl jednoduše zpětný tok, ale do určité míry už to možné je. To jsou věci, které jsme tedy financovali prostřednictvím finančních eh, prostředků, které jsme měli k dispozici. Já si myslím, že se nám podařilo celou situaci zlepšit. Snažili jsme se tedy vylepšit situaci i ve Španělsku, jak už nám ukázal kolega. Kromě toho E, financujeme propojení mezi Španělskem a Francií a také se snažíme e, vylepšit francouzskou infrastrukturu tak, aby francouzský trh byl lépe propojen nejen směrem na jich, ale také směrem na sever. To všechno se děje, jak vidíte, investovali jsme do toho mnoho snahy. Snažili jsme se zajistit, aby tu byla pružnost, aby členské státy byly navzájem propojeny, abychom vytvořili nová propojovací místa. Stále ještě máme problém s propojovacím místem mezi Slovenskem a Maďarskem. Je tu mnoho problémů, ale zároveň je to velmi důležitý prvek. To znamená, že tady skutečně vytváříme severojižní propojení v těchto zemích. A jsou to země, kde v tuto chvíli probíhá pouze východozápadní linie, východozápadní propojení. To všechno činíme proto, abychom zlepšili dodat. E, bezpečnost dodávek energie do těchto zemí, především do zemí východní Evropy. Já si myslím, že v těchto snahách musíme i nadále pokračovat. Bude to předmětem našeho návrhu, který vydáme na konci tohoto roku. Máme tu celou řadu priorit a tyto priority e, tady budeme prezentovat na základě jednotlivých koridorů, protože my se podí, musíme podívat na jednotlivé regiony, musíme se podívat na jejich slabá i silná místa, musíme kombinovat jejich eh, silné stránky, tak abychom mohli eliminovat slabé stránky. Je tu celá řada velmi důležitých otázek, například po Baltí. Chceme tady vytvořit propojovací body, vzájemné propojení po baltských zemí. Chceme, aby po baltské země a Finsko bylo dobře byly dobře propojeny se zbytkem Evropské unie. Kromě toho tu chceme severní koridor pro ropu, což by bylo tedy propojení Polska, ale také eh, Chorvatsko. Chceme také eh, terminál pro LNG v Pobaltí, v, Pobal- v Baltském moři, tak abychom eh, zaručili, že veškeré země dostanou LNG, protože to je ta nejpru- ten nejpružnější zdroj plynu. Zároveň tady musíme zmínit uh, ta pro, spojovací místa pro elektrickou energii a plyn na eh, Iberském poloostrově, protože chceme, aby i tato oblast byla propojena se zbytkem Evropské unie. Musíme tady doplnit tyto koridory, tato propojovací místa a musíme do toho věnovat veškerou svoji snahu, tak abychom eh, otevřeli především ten jižní koridor. Vidíte tedy, že jsou to záležitosti, do kterých jsou zapojeny všechny členské státy Evropské unie. Dovolte mi, abych nyní řekl něco o e, zdroje, zdroji plynu z východního středomoří. Tady hovoříme o Libanonu, Izraeli, Kypru. Toto jsou ty nové zdroje plynu. V tuto chvíli začínáme diskutovat o tom, jak bychom tyto nové zdroje plynu mohli propojit. Samozřejmě, e, že tyto zdroje nejsou malé. Rád bych vám e, připomněl, připomenul, že Izrael má 3000 miliard kubických metrů eh, plynu, to znamená, že mm, to je velký objem a přispělo by to eh, k širší paletě zdrojů plynu. To znamená, že této možnosti bychom se měli věnovat a my na tom tuto chvíli pracujeme. Týká se to Kypru, Řecka a bude to, tady, to bude právě brána pro plyn z toho východního středomoří. Ještě jednou tedy zdůrazňuji, že tu je mnoho zdrojů, nebudu hovořit o břidlicovém plynu, protože to je specifická záležitost, která nás bude zajímat především po roce 2020, ale měli bychom to mít již tuto chvíli na paměti. My předložíme naše návrhy, všechny návrhy, které jsou potřebné do konce roku, tak abychom ukázali, jak tedy máme tyto infrastruktury nadále rozvíjet chceme ukázat, že potřebujeme spolupracovat s regulačními úřady, tak abychom zajistili, že investice, které jsou potřeba, budou skutečně učiněny. A kromě toho musíme zajistit to, že budeme mít potřebné finanční nástroje, tak abychom mohli těmto investicím eh, pomoci někdy se říká, že je velmi důležité, aby všechny země byly navzájem propojeny, ale to znamená, že někdy to budete mít infrastruktury, které budou redundantní, které budou navíc, což jsou věci, které eh, trh někdy neslyší rád, ale zároveň tady potřebujeme infrastruktury, které by trh sám o sobě nestavěl, ale které jsou potřeba k tomu, abychom zlepšili fungování našeho vnitřního trhu, abychom zlepšili bezpečnost našich dodávek plynu. To jsou věci, které musíme mít na paměti a samozřejmě, že finanční nástroje Evropské unie eh, budou velmi velmi důležité v této souvislosti a že je budeme potřebovat. E, to je všechno z mé strany. Já si myslím, že tři prezentace, které jsme slyšeli dnes dopoledne, šly e, stejným směrem a že vám poskytli takový obrázek o tom, co se děje a co musíme nadále dělat, e, že je tu že je tu jednoznačný směr, kterým se musíme vydat, pokud chceme zajistit bezpečnost dodávek. Děkuji. Děkuji, pane Vinoa. Já se domnívám, že toto doplnění nám velmi pomůže. Je to pohled z evropské politiky, takže máme celkový přehled. A ještě než na to zapomenu, existuje šance, že ta konkrétní opatření Eh, by mohla být eh, předložena na jednom kusu eh, papíru našemu výboru. Nám by to velmi pomohlo jako seznam údajů. Nikdo se nepřihlásil do debaty, ale začnu s kolegou Ody. Máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem přednášejícím a mám určitou potíž. Neustále hovoříme o zemích s národy, které vyhnali za velkých obětí diktátory. A my se na to díváme egoisticky, když hovoříme o bezpečnosti zásobování a dodávek. Měl bych ale tři poznámky. Za prvé propojovací body. Zde je nezbytné investovat. Eh, bylo to také řečeno komisařem, ale chci se zeptat, jak se díváte na propojení veřejných a soukromých prostředků eh, v oblasti eh, plynových infrastruktur. Velmi často ani nevíme, co komu patří. Jak je možné toto zorganizovat? Dezertek je soukromí soukromý, Nabuko je soukromí a přitom jsou požadovány veřejné zdroje. Za druhé, Neměli bychom také propojit výzkum solární a fotovoltaické energie? A třetí otázka je geopolitická. Mohl byste se krátce zmínit o těch zemích jihu na jihu Evropy, co se týče jejich vztahu k africkým zemím. I tam bude zapotřebí nových energetických zdrojů a jak je možné navázat a propojení se středozemní oblastí. Děkuji vám, paní Ramadurel. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku na pana Vinoa v souvislosti s formulací, kterou řekl pan de la Flor, protože eh, v danou dobu jsme mysleli, že je prioritní posílit tu osu Afrika a Španělsko, Francie. A máme tu určitý fond na obnovu, prostřednictvím které se mělo toto propojení posílit. A určitě jako určitou součást rozvoje tohoto propojení byl projekt Eridan – a zdá se, že neměl ty očekávané výsledky, takže byl pozastaven, ale a, jak to vysvětlil pan Delaflor, jsem to pochopila tak, že Francie znovu zavedla projekt Eridan. Takže já si kladu otázku, jak může Eridan posílit tu osu Afrika, Španělsko, Francie v rámci plánu na obnovu, pokud se nepropojil dostatečně ten plynovod mezi Francií a Španělskem. Zřejmě v eh, komise na to bude mít odpověď je třeba vše znovu reaktivovat, aby mohlo být vše příslušně propojeno. A ráda bych také věděla, nebo chtěla připomenout, proč nefungovalo vlastně ten eh, projekt Open Seas. Eh, původně se to týkalo strany francouzské a španělské, byly tu určité rozdíly, určité problémy a pan de la Flor vás bych chtěla požádat o určitý údaj. Vy jste zmínil všechno to, co může být přínosem uh, Pyrenejského polostrova v době přerušení dodávek v jiných místech Evropy, konkrétně z Ukrajiny nebo Ruska. Ale je tu jeden údaj, který považuji za důležitý. Doufám, že jsem to pochopila dobře. Hovoříte tedy o různých dodávkách, jak prostřednictvím plynovodu. Jaký objem by tento koridor mohl zbytku Evropy dodat? Děkuji, pane předsedo. Děkuji, kolega Watson. Děkuji, pane předsedo. Když si poslouchám dnešní příspěvky do seminář, eh, tak mi to připomíná v podstatě určitou německou hru, která znázorňuje celou tu naši společnost a říkám si, zda bychom to neměli provést určité ověření reality. My víme, jak daleko můžeme dojít s užíváním plynu, víme, že musíme omezit zvyšování teploty, víme, k jakému nárostu zašlo za posledních 100 let, víme, jaké jsou to obrovské výzvy, co se týče zabezpečení dodávek ze zemí mimo EU a velice pravděpodobně se nám nepodaří vyřešit problémy politických represí svých v zemí, které nám právě ten plyn dodávají z našeho okolí. V loňském roce došlo k zveřejnění Eh, cestovního plánu 2050 Evropské nadace pro klima. Také Evropská komise zveřejnila svůj plán v lednu tohoto roku a to předpovídá obrovský potenciál pro expanzi obnovitelných zdrojů energie, jak nám dobře dokázal pan Flor, že za větrného dne téměř polovinu dodávek můžete eh, prostřednictvím eolické energie pokryt. Také se soustředujete na solární energii a asi je to zajímavé a bylo by dobré, kdyby se tento zájem třeba v Maroku nebo Senegalu ještě zvýšil, pokud se soustředí na solární energetiku a skombinuje s rozvojem eolické nebo nějakých eh, hydro eh, vysoce výkonných sítí, jak už se o tom hovoří v zemích, jako například v Estonsku, tak to bude určitý způsob, jak vyhlížet do budoucna a e, můžeme být tedy opravdu hodně, hodně zásobováni takovýmito zdroji obnovitelné energie. Pokud budeme muset investovat do distribučních sítí a inteligentních sítí, tak to bude elektrická distribuční síť a ne plynová distribuční síť. To jsem jenom chtěl poznamenat ve světle toho, co řekli předřečníci. Kolega Turmes. Děkuji. Mám dvě otázky na pana Dela Flor. Jedna se týká propojení Španělska, Francie, tohoto koridoru. Vy jste zmínil, že jsou to určité projekty, určité plánované projekty pozastavené. Mohl byste být konkrétnější? Jaká je kapacita tohoto a kdy by to mělo fungovat? A e, jsou tu konkrétní překážky pro tento projekt, pro to, aby se zrealizoval? A za druhé, Děkuji vám za takový rovnovážný náhled na to propojení mezi plynem a obnovitelnými zdroji, konkrétně té eolické energie. S vyšším podílem eolické energie, jakou míru adaptace by to představovalo pro náš trh, kde využíváme plyn, nebo pro náš elektrický energetický trh? Co se týče skladování plynu, potřebujeme více toho rychlého, eh, sklado, eh, kapacit pro rychlé skladování, než máme nyní. A jak nahlížíte na otázky, eh, jako je stávající trh s elektrickou energií. A poznámka k panu Vinoa. A ještě ve světle toho, co řekl kolega Watson, myslím si, že také komise by měla nastolit rovnováhu v rámci té velké diversifikace, kterou zaznamenáme v nadcházejících 20 letech, tedy energetická účinnost a obnovitelné zdroje. A to, co vykonáváme u plynu, samozřejmě, to je důležité, ale v té hierarchii by to mělo být jasně postaveno až za těmi úsilími ve věci účinnosti a obnovitelných zdrojů. Pan Skarony v podstatě řekl, že Nabuko postupně e, zemře, protože uh, tu nemá žádné producenty, co se týče akcionářů. Takže komise je zase optimistická v rámci Nabuka. Tady máme tedy argumentaci pana Skaronyho, že jsou tu pouze spotřebitelé v rámci této sítě, ale vidíte v tom tedy nějaký problém? Děkuji vám. Und Herr Kollege Susa Wagner. Kolega Wagner? Děkuji, pane předsedo. Já bych v první řadě chtěl eh, poblahopřát oběma panelistům a stejně tak i panu Skaronimu, který hovořil před nimi. Eh, mám stručnou otázku na pana Dela Flor. Mohl byste nám říci, jaký, jaké zbraně má Enagas, aby mohl čelit problémům eh, s určitými eh, oblastmi vylidňování. Máme tu pak určité problémy v určitých autonomních oblastech, jak spolupracujete s místními zastupitelstvími. Dále, eh, jak o tom hovořil pan Skarony, o těch nekonvečních zdrojích, eh, to jsou ty břidlicové plyny, jak na to nahlížíte vy? A třetí otázka na pana Vinoa co se týče volby těch projektů evropského zájmu. Jaká jsou tu kritéria, která hodlá přijmout komise při udělování těchto projektů? aby tu byla opravdu evropská konzistentnost, aby měli opravdový evropský zájem v souladu s požadavky a kritérii, která jsme si stanovili v té, já jsem měl čest tedy předložit tomuto výboru zprávu a tento náš výbor ji ostatně i schválil. Děkuji. Děkuji vám a nyní dám nejdříve slovo panu de la Flor, aby mohl zodpovědět na ty první otázky. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval za všechny otázky a pokusím se je zodpovědět po pořádku. Začnu Eh, kolego, který hovořil o veřejném sektoru a investicích ve srovnání s soukromým sektorem, určitými pobídkami a jak se to všechno organizuje. V podstatě, eh, co vám na to můžu říct, my jsme soukromý podnik, naši akcionáři jsou rozděleni po celém světě, takže víc vám k tomu nemohu říci. Od té chvíle, kdy tu bude existovat určitý závazek vůči regulatorovi, pokud jste regulovaný podnik, tak naše infrastruktury jsou vlastně rozděleny, řekněme, rozumným způsobem a jsme ochotní tedy činit investic tolik, kolik bude zapotřeby. A na úrovni eh, těch nákladů, co se našeho financování týče, tady máme eh, určitou výhodu. Naše náklady jsou nižší a to se odráží v závěru tak, že infrastruktury tedy si vyžadují nižší náklady a odráží se to i pak zase na těch nižších nákladech pro naše služby. To se dokáže ostatně provádět jak v tom soukromém sektoru, podobně jako v tom veřejném, pokud to bude určitá ochota i vůle ze strany eh, regulačních orgánů a pokud se vše předem dobře dohodne. Naše infrastruktura poskytování plynu to má výhledy na 30, 40, 50 let. My také víme, a, a hned se té otázce bude věnovat k tomu, co řekl pan Turmes, že tu tedy budeme ehm, v budoucnu žít a využívat jiné energie a plyn může být jenom takovým přechodným zdrojem, i když ale podotýkám, že tu nějakou dobu ještě bude. Ale uh, takové specializované soukromé firmy jako ta naše, tak jsou ochotny a my jsme ochotni investovat i do jiných zdrojů. Další otázka k tomu, co řekla paní Riera Madurel. Ano, my tedy jsme podnik, který se specializuje na uh, infrastruktury, pouze na to se soustředujeme. Uh, Věnujeme se již desítky let tomuto, taky máme regulační márec, kte, rámec, který vede a podněcuje k účinnosti a máme regulátora, který stojí za námi a všechno toto kontroluje. Máme projekty, a my to chápeme, že jsou to projekty určitého standardu kvality, který by měl být stejný, platný i pro naše ostatní podnikové kolegy a ze zkušenosti to víme, že je dobré tedy tyto náklady, takzvané CAPEX, porovnávat i s náklady ostatních podniků, i třeba z jiných z jiných zemích, tak víme, že jiní operátoři se nacházejí, co se nákladu, na, video na náklady týče, o nějakých 30, 40 a někdo i o 100% výše než my. Eh, jsou tu tedy různé důvody, ale tedy ty eh, můžu říci, že naše náklady na infrastruktury jsou téměř o polovinu nižší. Ale v podstatě zase eh, my nakupujeme, řekněme, všichni na jednom a tom samém místě. Naši dodavatelé jsou poměrně stejní. Ano, já si uvědomuji, že soukromé podniky, specializované jako ten náš, provádějí ty infrastruktury, řekněme, za konkurenčních nákladů, což v konečném důsledku znamená, že se to nemusí zase odrážet na tom, co platí konečný e, spotřebitel. Pak Open Season. Proč to nevedlo e, k úspěšnému konci? Já jsem řekl, že e, tedy ty čtyři, těch čtyři, pět let, kdy jsme pracovali, eh, opravdu s velkým úsilí se nám podařilo dosáhnout mnohého. Vyšli jsme vlastně úplně od nuly a plánujeme, že do roku 2015 nebo v tom období 2013 až 15 se nám podaří eh, zvýšit kapacitu o 7 až 5 eh, milionů. Eh, myslím si, že co se týče nějaké evropské perspektivy, tady můžeme říci, že tedy je třeba konzultovat trh Nevím, do jaké míry eh, je to úplně relevantní. Já si pamatuju, že proběhl před měsícem v Madridu takové setkání mezi zástupci Francie a Španělska a předseda francouzského regulačního orgánu řekl na závěr, podívejte se, já nevím, jestli v rámci určitých aspektů, jako jsou infrastruktury, by byl trh nejdůležitější, ale řekně, řekněme si, pokud eh, by někdo toto konzultoval a srovnával Suezký kanál, a, a Eiffelovu věž, to jsou infrastruktury úplně odlišné, tak nevím, do jaké míry toto srovnávat. Dobře, ale motiv je tedy takový, strategicky je třeba počítat eh, s tím strategickým komponentem a také eh, je třeba vědět, že eh, v době, kterou zažíváme, alespoň španělský regulátor nevyžaduje nějaké dlouhodobé závazky. Eh, na francouzské straně tomu tak ale není, tam se toto vyžaduje, takže to do určité míry ovlivnilo tu část francouzského trhu a jejich závazků eh, z dlouhodobého horizontu. Tam ty náklady tedy mají, jsou vyšší a dopady jsou tedy podstatnější, takže ta realita je trošku odlišná a, je pro ně těžší překonávat tedy stávající překážky. Já jsem přesvědčen, a doufám, že po celé této rozpravě po té, co jsme si vyslechli i opravdu závazky ze strany komise, vyslechli to všechno, co oni realizují, tak to bude opravdu podpora, která nebude trvat jenom nějakých pět, deset let, ale bude dlouhodobějších. Máme tu tedy koridor a asi polovina tohoto koridoru byla již zrealizována pouze proto, že jsme zaznamenali, že je naprosto nezbytné toto provést. A využili jsme proto tedy i finanční prostředky z příslušných fondů, to znamená, mám na mysli ten koridor Francie, um, Afrika, Španělsko, Francie. Existuje tu potenciál toho plynu, který by k nám mohl eh, prostřednictvím tohoto koridoru přicházet. Mluvil jsem o tom, jak by Prenejský polostrov přispěl pro budoucnost v rámci toho boje proti závislosti. Pokud se chceme vyhnout, eh, vyhnout závislosti, musíme to mít alternativní zdroje, alternativní kanály, eh, něco, co dosud ještě úplně neexistuje. Enegas by mohla eh, navýšit kapacitu o nějakých 10-12 miliard a já vím, že mm, možná v předchozích letech to navýšení bylo v hodnotě 6 až 8, ale možná by se nám to mohlo podařit až o nějakých 15 miliard. Ale ten náklad, eh, když dojde k nějakému navýšení, je 10 milionů eur. Takže vidíte, že ten náklad, ta konkrétní finanční částka je opravdu nízká, když dochází k navyšování kapacit. Pak eh, Otázka pana Turmese, ten koridor a překážky, o tom jsem již hovořil. Asi tím hlavním, tou hlavní překážkou bude vzájemné pochopení mezi um, odlišnými mentalitami, někdy i odlišným jazykovým prostředím. Uh, po určitých letech se tato překážka postupně vytrácí. Máme také to nařízení 715 a vyžaduje právě od nás, abychom spolupracovali, aby se vše dohodlo předem, než se vlastně věci začnou realizovat. A co se týče infrastruktur, abychom měli tu rovnováhu mezi plynem, nebo aby plyn byl opravdu mocným zdrojem a pomohl vyřešit tu stávající situaci nebo ten, to překlenovací období mezi eh, požadavky na plyn a obnovitelnými zdroji. To si bude vyžadovat opravdu flexibilní infrastrukturu to znamená infrastrukturu pro splinování eh, nádrže, ale vyžadujeme, aby to bylo maximálně flexibilní. Máme tu tedy infrastruktury na propojení, pak tu máme různé podzemní eh, plynovody, podzemní potrubí. Ty nám umožňují určitou flexibilitu, některé více, některé méně. Ale opravdu je zapotřebí infrastruktura, eh, eh, finance do infrastruktury pro plyn a následně můžeme pomýšlet na ty uh, Eh, na ty obnovitelné zdroje. K té další otázce. My ve Španělsku můžu říci, že eh, se nacházíme eh, nahony daleko nahony daleko od těch vašich účinků takzvaného inby a nimby. My tu máme podniky na to znovu splinování, takže opravdu mohu říci, že v tomto jsme hodně pokročili. Samozřejmě, že musíme bojovat vždy proti celé řadě takových byrokratických překážek, různých povolení a podobně, ale myslím si, že ono je to obdobně v jiných zemích. Když to srovnám s ostatními, myslím si, že mohu upřímně říci našim kolegům, že na tom Španělsko není špatně. A na závěr, ten nekonvenční plyn, bohužel ve Španělsku my nemáme komerční či nekomerční plyn, tak toto nerozlišujeme. My jsme úplně eh, závislí, ale pokud tedy tento fenomén z těch posledních let má být nějak osvětlen, jak to bylo tedy mm, to srovnání se Spojenými státy, eh, pak jsou, je tu otázka také Kataru a jiných zemí, kteří se zamýšlejí nad tím, že jejich dodávky budou směřovat do Spojených států o tom nekonvenčním plynu, o těch břidlicových plynech. V podstatě k čemu eh, došlo? Došlo k tomu, že LNG eh, ze Spojených států by procházel přes naše území a my máme tady určitou výhodu v tom, že co se týče dodávek, eh, tak jsou takové, řekněme, bohatší, lépe se zásobujeme, k tomu nám tedy dostačuje LNG. A máme tedy ty podniky a instalace, které jsme ochotni zase poskytnout eh, pro užití i ostatním zemím Evropy. Takže využijeme to, co již máme k dispozici. A jediné, co k tomu potřebujeme, je zajistit tedy to vzájemné propojení, takže využijeme toho, podpořme to. Děkuji. Srdečně děkuji a nyní pan Vinoa. <clears throat> Já Mám velké sympatie s tím, co řekl pan Ody. Eh, všechno to, co říkáme dnes dopoledne, je v podstatě trochu sobecké a nepokrývá to veškeré aktivity, které Evropská unie a komise vyvíjejí, tak aby uzavřeli partnerství se všemi eh, zeměmi v oblasti energie. A aby se tak nestalo pouze sobeckým způsobem, my diskutujeme o obnovitelných zdrojích energie, které jsou často hlavním bodem té spolupráce, ať už s Alžírskem, eh, se zeměmi Perského zálivu. A musím říci, že oni nemají velký zájem na tom, aby s námi spolupracovali v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Pan Piebal, který je eh, komisařem pro eh, rozvojovou politiku, vytváří program, který se skutečně snaží o přístup eh, do elektrické energie pro Afričany, tak abychom to eh, koncipovali co možná nejlepším způsobem, abychom tady vytvořili co možná nejlepší infrastrukturu v Africe, tak abychom zajistili eh, dodávky elektrické energie, protože to skutečně je palčivý problém. Je to celá řada aktivit, které se objeví ve sdělení komise, které se má objevit v září a které se má věnovat energetické politice. Nic dalšího o tom zmiňovat nebudu. Pokud jde o vlastnictví plynárenské infrastruktury, tak já si myslím, že to je regulovaný sektor veřejný zájem je tu naprosto zohledněn v podobě regulačního úřadu, regulátora, protože je to regulovaná oblast. To znamená, ať už je to vlastněno státem, nebo ať už je to partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, vždy se jedná o regulovanou oblast, ať už jsou ty podoby nejrůznější. A proto tedy musíme zohledňovat veřejný zájem. je e, to podstatné i v oblasti solární energie. A my jsme tady předložili příslušný plán. Paní Riera Madurel, musím říct, že prostředky z plánu obnovy e, jsme tady použili na to, abychom přesvědčili francouze o tom, že mají pokračovat v tom e, projektu Eridan, navzdory tomu, že sezóna byla nepříznivá. Samozřejmě, že Eridan je pouze jedna část celého tomu, toho e, konceptu. Jde o propojení francouzské infrastruktury, protože to je samozřejmě předpoklad pro e, napojení Francie a Španělska a my budeme velmi brzy diskutovat o m, mm, perspektivách MITKITu, protože to je samozřejmě velká priorita. Pan Watson a to, co řekl o plynu. E, On už tu bohužel není, nevidím ho. A omlouvám se, je to stále, omlouvám se. Já si myslím, že je to velmi důležitá věc eh, a že jedna věc týkající se plynu tu zmíněna nebyla. My potřebujeme eh, plyn, který eh, který bude dekarbonizovaný. Já vím, že v této oblasti probíhá velmi intenzivní výzkum a vývoj a je to podstatná záležitost. Pan Turmes správně řekl, že máme plyn už na 10-15 let a musíme se zabývat tím, co bude potom. Proto skutečně potřebujeme plyn bez uhlíku. Podle mých informací je to něco, čím se zabývám mětem výzkumu. Kromě toho jste eh, hovořili o tom, že obnovitelné zdroje energie a plyn jsou propojeny. My víme, že eh, můžeme do budoucna vyrábět mnoho energie prostřednictvím větrných elektráren, ale také víme, že někdy prostě vítr nevane a že potřebujeme i plyn. A proto bude důležitá elektrická energie vyráběná z plynu. Já vím, že z ekonomického hlediska jsou ty investice poměrně obtížné, protože tyto elektrárny prostě budou fungovat pouze občas a je tu samozřejmě velký ekonomický problém s jejich návratností. My to musíme vyřešit, tak abychom našli správnou rovnováhu mezi plynem a obnovitelnými zdroji energie, protože to je předpoklad pro to, abychom obnovitelné zdroje energie lépe využili používali, aby měli větší penetraci. K tomu, co řekl pan Turm, Turm. Já samozřejmě souhlasím s tím, že energetická účinnost je jedním z klíčových prvků strategie 2020 a že se tomu musíme věnovat a e, že to budou velmi obtížná vyjednávání. Bude se to týkat i renovace budov. Pokud jde o uh, plyno, plyn, uh, plynovod Nabuko, bylo řečeno, že ten plynovod je poháněn především spotřebou plynu. My tady máme dodá- do smlouvy o dodávkách plynu. Samozřejmě, že by bylo nejlepší, kdyby ten producent plynu byl součástí konzorcia Nabuko, eh, ať už by to byl dokoliv, určitě by to vylepšilo hospodářskou situaci toho plynovodu. Je to tedy záležitost, kterou musíme zvážit a já si myslím, že můj pan komisař se o tom nedávno vyjádřil, protože probíhaly diskuze o určitých koridorech, ať už s Azerbajdžánem, e, v Turkmenistánem a tak dále. To znamená, že to je věc, která se neustále vyvíjí, ale měli byste vědět, že prvním dodavatelem je Azerbajdžán a v říjnu e, tedy bude rozhodnuto o tom, že se bude alokovat 16 e, miliard kubických metrů pro Nabuko ale zároveň bych rád řekl, že eh, bychom tedy eh, měli považovat Naboko za novou, nový uh, plynovod, který prová, prochází Tureckem, ale kromě toho je tu ještě uh, trasa, která provádí, prochází Itálií a my bychom měli obě tyto trasy kombinovat. A měli bychom se snažit o to, aby uh, oba projekty fungovaly paralelně. Potom ty projekty společného zájmu. Pracujeme na tom, není to jednoduchá záležitost, ale my jsme si eh, přečetli to, co ve své zprávě navrhujete. Kritéria jsou stanovena jasně a já si myslím, že vaše návrhy jdou stejným směrem, eh, který sledujeme i my. Samozřejmě, že musíme provést analýzu Eh, výhod a nákladů a do této analýzy musíme zahrnout i externality, ať už je to bezpečnost, spolehlivost dodávek energie a tak dále. protože ve východoevropských zemích je například hlavním dodavatelem plynu Gazprom a pokud eh, budete mít plyn i od někoho jiného, tak to samozřejmě dramaticky zlepší vyjednávací pozici dané země, při vyjednávání Eh, cen s Gazpromem. To znamená, že to je přesně ten směr, který se, kterým se musíme vynat. Jsou to všechny ty věci, které musíme vzít v úvahu. Kritéria, na která se musíme eh, zaměřit, stále na tom ještě pracujeme a já doufám, že budete spokojeni s návrhem, který eh, na podzim předložíme. Velmi děkuji za pozornost. Dámy a pánové, já mám pouze tři věty na závěr a pak dám slovo kolegovi Albertinimu. Myslím si, že bylo výborné zorganizovat takovéto společné slyšení dvou výborů. Srdečně děkuji všem přednášejícím, kteří nám velmi pomohli. A ten, kdo zde byl a také naslouchal, ten pochopil komplikovanost a různorodost témat a otázek ten jistě nebude chtít chtít a rozhodovat jednoduchým způsobem. Bude se snažit dát odpověď velmi diferencovaně. Takže děkuji a pan Albertini. Já bych chtěl pouze poděkovat kolegovi Rojlovi za dobrou spolupráci a také za to, že jsme my a všichni se mohli ponořit do těchto témat také díky vynikajícím prezentacím. Já bych měl krátkou otázku doktoru Vinua a přitom bych chtěl navázat na návrh pana Skaronyho. A sice, jaké existují možnosti pro vytvoření Evropské agentury která by byla věnována pouze propojování eh, propojovacímu systému v Evropě, tak aby celý, eh, celá soustava plynu byla dobře spojena. My máme organizaci, která se věnuje všem otázkám infrastruktury. To organizace ENSOC, Evropská síť pro eh, o, přenosové operátory, také Eh, pracuje eh, s elektřinou, je součástí celého toho balíčku a měla by vstoupit v platnost již s touto směrnici. Spolupracujeme s nimi a velice důvěříme, že do roku 2020 budeme mít opravdový, dobře, zorganizovaný, dobře zorganizovanou síť na evropské úrovni, dojde k plné optimalizaci infrastruktur v oblasti plynu a elektřiny a musíme tedy protlačit celý tento proces, protože je tu určitý smysl naléhavosti ve věci infrastruktur. Nemůžeme nic spožďovat, eh, musíme mít opravdový silný balíček i pro infrastruktury. My na to spoléháme, tedy je to i oblast elektřiny, i plynu. Máme tu eh, desetiletý rozvojový plán, je tu přístup bottom-up, tedy z dola nahoru. Toto vše bude sladěno také s evropskými cíly a opravdu důvěřuji tomu, že všichni oni eh, spolupracují. Pan Francisco je jedním z těch, s kterými spolupracujeme a jsem tedy, eh, vidím tu budoucnost poměrně světla, věřím tomu. Děkuji. Děkuji.